progress. Uh, thank you, you very much. You will have different answer, I guess. <laughs> Thank you, Chairman. Thank you very much for, uh, for this uh, exchange of views, and um, thank you very much. And we will proceed to the next, yeah, ja, wir, wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Dem tak přecházíme k dalšímu pořadu budu jednání a jde o veřejné slyšení s uh, tématem uh, Absorpce fondů, pan Pirinský je vlastně zodpovědným zpravodajem, je tady i zástupce EUD, takže vás tímto vítám. Musím se tedy přesně podívat na to, kdo bude hovořit, takže začne pan kolega Pirinský. Prosím, máte slovo, kolego. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. důvod, který stojí za tímto slyšením, má co dočiní vlastně s těmi pravomocemi komise i ve rámci současného nařízení a také podle článku 58. To znamená, že ty prostředky, která, které má komise k dispozici a iniciativy, které vyvíjí, to znamená technická asistence, kterou mají poskytnout členským státům tak, aby posílili své vlastní pravomoce kompetence a kapacity. A komise je také zodpovědná za řádnou absorpci i mimo jiné u kandidátských států. Máme tady několik prohlášení, které se týkají právě finančních eh, zájmů eh, Evropské unie i absolutoria. A proto Evropský parlament také v tuto chvíli si vyžádal od komise, aby poskytla členským státům ještě větší technickou podporu, tak aby mohlo docházet k lepší implementaci evropských fondů. Máme tady tedy výroční zprávy, které obsahují mimo jiné mnoho doporučení, které v podstatě směřují tímto směrem, to znamená navýšení a podpoře eh, technické asistence. To znamená, komise má eh, závazky a povinnost pomáhat členským státům tak, aby mohly dosahovat lepších výsledků. Tak, a co se týče názvu tohoto, či titulu tohoto slyšení, tak z toho zcela jasně vyplývá, jaké jsou ty hlavní cíle, ke kterým musíme směřovat. To znamená, Tady jde hlavně o to identifikovat ty hlavní klíčové problémy, které nedovolují dostatečnou absorpci fondů. A kromě toho samozřejmě, kromě této identifikace je třeba také Eh, se zamyslet nad možnými řešeními a samozřejmě udělat také všechno pro to, aby před kandidátské či eh, země před vstoupením či kandidátské země mohly využívat tyto prostředky, které jsou k dispozici řádným způsobem. To znamená, že došlo k opravdu velmi seriózní analýze těchto, tohoto tématu a Vypadá to, že v rámci tohoto finančního období tady došlo k určitému zablokování, což vyvolává velké obavy. Co se týče těch eh, rozhodnutých eh, sum, eh, na, které jsou v tuto chvíli ve strukturálních fondech, tak tady Mm, hovoříme o 27,7% celkového rozpočtu, přitom ale míra absorpce je pouze 3%. V roce 2009, ve třetím eh, roce tohoto finančního období, byla situace úplně jiná. My jsme se rozhodli, že tady ten procentuální podíl bude 45 a vlastně absorbované prostředky eh, byly 12 to znamená, že tady hovoříme o dvoj až trojnásobném rozdílu v porovnání s těmito eh, dvěma obdobími. Eh, samozřejmě, že je že jsou tady velké rozdíly mezi členskými státy i v souvislosti tedy s těmi prostředky, které využívají například Estonsko, Španělsko, Portugalsko. Těm se podařilo 7 eh, eh, až 8 a například Rumunsko a eh, Irsko jsou pod 1 Další velmi zajímavým aspektem je míra implementace a také předpovědi na tento rok. To znamená například, co se týče těch eh, splátek, tak v roce 2006, 2016 to bylo eh, jenom 42%, ve, ve srovnání vlastně s těmi předvídanými hodnotami pro toto období. A zase ty nejnižší Eh, požadavky, ty jsou tady například z Nizozemska. Eh, u Švédska je to 194%. A já tady vůbec v tuto chvíli se nechci jaksi zabývat těmi eh, důvody, protože o těch samozřejmě budeme hovořit, protože Kromě toho byly změněny v řadě různých eh, studií a zpráv Evropského účetního dvora a to také v rámci různých eh, příležitostí, akcí i formátů. To znamená, že jsem si jistý, že i v rámci dalších eh, bodů tohoto slyšení na ně dojde. Ale chtěl jsem vlastně upozornit na jedno základní zjištění, ke kterému jsme došli a které také z mého úhlu pohledu jde opravdu o velmi důležité téma. V březnu 2014 komise vydala jedno sdělení, což byla jaksi bývalá komise, v rámci něhož došli v podstatě k velmi negativnímu závěru, k, takzvanému jaksi konvergenčnímu story, convergence machine, a tam jsem hovořilo, jak si už v té době o zablokování, dokonce ke snížení eh, míry. Což je jaksi zcela zásadní zjištění, které najdete i v dokumentech či eh, ve zprávě o sociální dimenzi která byla zveřejněna před jedním měsícem. To znamená, že to vypadá tak, že v půlce třetího eh, roku současného období eh, z politiky soudržnosti, soudržnosti se nám opravdu nedaří postupovat směrem vpřed. To znamená, místo toho, abychom využívali jak si tu, tu historickou chvíli, tak vlastně eh, se spíš vracíme zpět. To znamená, že tady eh, máme opravdu celé jasné ukazatele, které poukazují na to, že místo toho, aby docházelo k soudržnosti, tak té soudržnosti v rámci Evropské unie ubývá. Ano, ano, to je, eh, my samozřejmě máme dobré důvody, proč se tímto eh, tématem zabýváme a já bych hned ráda dala slovo zástupci Evropského účetního dvora. Eh, občas je samozřejmě i jasné, že přijde někdo jiný, než kdo je v programu, ale i tak vás zde vítám. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně. Hovoří pan Henry Greten. Já musím říci, že Evropský e, účetní dvůr v tuto chvíli vypracovává speciální zvláštní zprávu o míře absorpce evropských fondů a ta bude k dispozici v únoru příštího roku. To znamená, že v tuto chvíli vám nemohu přednést žádné závěry nebo nemohu hovořit ani o žádných našich doporučení. Ale i přesto mohu zde zmínit některá zjištění. Jedním z hlavních zjištění naší zprávy bude to, že systematické problémy u vstřebávání jsou pozorovány od roku 2010. To znamená, že ty problémy začínají velmi pomalu na začátku této, eh, toho finančního období. A tady v podstatě eh, hovoříme také o tom, eh, co jsme se naučili a co se týče toho vzorce vstřebávání a absorpce, tak tady nedošlo k žádné změně po rozšíření. Asi 30 fondů se v podstatě vlastně vyplácí až po skončení programového období. A pro období 2007 až 2013 tady hovoříme o prostředcích, které musely být vlastně eh, využity v období dvou až tří let. To znamená, hovoříme tady o tom pravidlu plus dva, tři. A víme, že tady docházelo k určitým eh, omezením u plateb po ukončení programového období. Takže tady vidíte eh, Fond pro eh, rozvoj venkova a jejich a jeho vstřebávání. Takže vidíte tady, tady Eh, peníze, které byly k dispozici a které byly vstřepány. Tady došlo také ke změně nařízení eh, v těchto dvou eh, programových obdobích a i proto tady máme ty vzorce odlišné a jsou i odlišné pro různé členské státy. Takže máme tady Evropský sociální fond a Evropský fond pro rozvoj venkova. To byly ty dvě, dva vzorce, které jsme před chvilinkou viděli. Takže to je přesně to, co s jsme viděli. Takže co se týče míry absorpce u Evropského fondu pro rozvoj venkova, tak tady ta míra absorpce v období 2000-2006 versus 2007-2013. Takže tady ty prostředky jsou naplánované na sedmileté období a po těch sedmi letech v podstatě jenom 70% prostředků je využito. To znamená, 10 let trvá, než ty alokované peníze jsou vstřebány a využity. A to přesně to stejné platí také pro Evropský eh, sociální fond. To znamená, to všechno se eh, lze vztahovat v podstatě i na tento graf. A ještě před pravidlem N plus 2, to znamená pro rok 2000 a 2006, vlastně ty platby eh, pokračovaly i po konci programového období, eh, což vlastně je pravidlo, které bylo v podstatě využito i pro rok 2007 eh, až 2013, i když s určitým omezením. Takže tady vidíte vlastně tu míru absorpce pro rok 2000 až 2006. Tak a jak, k jakým závěrům nás to vede? Takže komise odsouhlasila právní regulační rámec a také operační eh, programy příliš pozdě. To znamená, že eh, komise a členské státy samozřejmě si uvědomily, že ta míra absorpce je příliš nízká, ale bohužel příliš pozdě. To znamená, že tady vlastně ty přípravné práce neprobíhaly dostatečně předem. Takže, jak jsem již říkal, to zjištění té nízké míry absorpce eh, k tomu zjištění E, členské státy komise přišly příliš e, pozdě. Opravdu tento problém mohl být identifikován e, dříve. Takže to k tomu přišlo opravdu příliš pozdě a to i přes ty výroční zprávy, které hovořily o mnohých problémech a které byly k dispozici. Tudíž eh, samozřejmě komise navrhla spoustu možných opatření, které členské státy mohly aplikovat pro to, aby navýšily míru absorpce. Dokonce byla vytvořena také vytvořena pracovní skupina, jejímž cílem bylo právě přijít či vypracovávat opatření, které by vedly k vyšší míře absorpce eh, těchto fondů. Víme, že ty problémy eh, kterým jsme čelili, by se mohly opakovat také v tomto programovém období až do roku 2020. To znamená, že velmi často nebo někdy je opravdu důležité zamyslet se nad možností realokace fondů, ale vždy samozřejmě v souladu s operačními pro programy eh, na národní úrovni. Samozřejmě, že toto všechno není náhradou za řádnou finanční zprávu a řízení. A teď, když bychom se eh, dostali k doporučení, tak komise by měla přijmout legislativní rámec s tím cílem, jak si vyhýbat se do budoucna problémům nebo různým, různému překrývání eh, programových období. To znamená, že ten problém, který spočívá v překrývání, musí být zohledněn v rámci nového finančního Eh, plánování. Takže možná jedním z řešením by bylo v podstatě to další programové období nastartovat až v roce 2022 a tím nechat dva roky vlastně na přípravné práce. A tím by v podstatě mohlo dojít k absorpci těch ještě nevyužitých eh, fondů. To znamená, tady hovoříme o ještě dvou letech po ukončení programového období ve specifických případech o třech letech. To znamená, komise by měla také využívat pravidelný reporting a monitorování tak, aby mohly být iniciovány co nejrychleji korektivní eh, opatření a aktivity. To znamená, tento reporting musí jít ještě nad rámec implementační zprávy. A to je něco, co musí být součástí daleko větší strategie, protože velmi často tady hovoříme o národních strategiích a proto je třeba tady také hovořit o krátkodobých a střednědobých aktivitách tak, aby se dosáhla vyšší míra implementace a využití prostředků ze strukturálních fondů. Samozřejmě je třeba držet se té základní logiky a také flexibility ve chvíli, kdyby, měla, eh, kdyby, kdyby mělo dojít k nějakým změnám. Každé nové programování, či každé nové plánování musí zohlednit výsledky z předcházejícího období. To znamená, je třeba vyhobí, vyhýbat se tomu, aby došlo k jaksi k další alokaci prostředků tam, kde došlo k jejich nevy, užití eh, v minulosti. To znamená vyhýbat se problémům, eh, které byly identifikovány a zajistit vyšší, vyšší míru absorpce. Takže to je to, to je vlastně paní předsedkyně vlastně všechno, co jsme vlastně chtěli nebo můžeme v tuto chvíli říct k té zprávě, kterou zveřejníme, ale až v příštím roce. Děkuji, děkuji pane Gretene my se už také velmi těšíme na tu zprávu, i když už teď si dovedu, jak si představit, eh, co v té zprávě eh, bude. Eh, já nevím, jestli je tady někdo za generální ředitelství pro regionální rozvoj. Je tu někdo, nebo je tu někdo za vás? Ano, prosím, můžete. Tak prosím. Já už jsem si skoro dělala o vás obavy, ale nevadí, jste tu. A hned, jak budete moci hovořit, tak prosím zapněte mikrofon a hovořte. Tak prosím, máte slovo. Dobrý den, pane Popenci. Dobré odpoledne. Do, Dobrý den, já si myslím, že mobil, mobilita, by, mobilita v Bruselu by měla být uh, předmětem dalšího eh, akčního plánu. No, to nevadí. V každém případě jsem tu. Děkuji moc krát za to, že jste mě pozvali. Samozřejmě, že toto je eh, slyšení o programovém období 2013 a jak víte, toto období v tuto chvíli prochází přeskumem ze strany Evropské komise dochází také k uzávěrce mnohých eh, programů. My také jsme obdrželi od většiny členských států, protože ta lhuta byla do konce března, eh, většinu informací, ale v tuto chvíli je třeba samozřejmě zohlednit tolik věcí, že ještě potřebujeme trošičku času na tento eh, přeskom, ale v každém případě vám musím říct, že jsme se zabývali eh, Gibraltarem a už v tuto chvíli máme asi 20 připomínek. To znamená, že už v tuto chvíli můžeme říci, že toto programové období se zakončuje, ale proto, abychom zde mohli jaksi vám poskytnout řádné adekvátní informace, tak potřebujeme ještě trošičku eh, času. Takže máme tady také expost hodnocení eh, Fondu pro soudržnost a další fondy. V tuto chvíli už můžeme říci, že tady jaksi ty výsledky jsou eh, dobré, to znamená, každé euro, které jsme investovali, vygenerovalo eh, další 3 eura. Je eh, pravdou, že v roce 2013 všechny členské státy měly prospěch eh, z, tohoto, z těchto fondů. Hovoříme o 4,5 u kohezních států, ale jak říkám, opravdu ten dopad absorpce eh, prostředků z těchto fondů byl opravdu u většiny států opravdu velmi velký. Jak víte, v tomto programovém eh, období většina členských států procházela opravdu velmi hlubokou eh, krizí, to znamená, že tady to čerpání peněz mělo opravdu velký dopad. V tuto chvíli samozřejmě vyhledáváme nebo hledáme ty řádné údaje ale víme, že čty, více jak 400 tisíc malých a středních podniků obdržela eh, podporu a více jak 20 tisíc z nich byly nové startupy. To znamená, že my jsme přispěli k vytváření nových pracovních míst. Kromě toho jsme také podpořili jiné druhy podniků v rámci snahy pod, o podporu eh, výzkumu a inovací. To znamená, že tady došlo k opravdu k, ke vstupu na trh mnoha nových eh, technologií. Vzniklo přímo 1,2 milionu pracovních míst, ale vlastně neto jsme vlastně v tu by to mělo být asi 3 miliony pracovních míst. To znamená, my jsme samozřejmě pokračovali jaksi v těch našich eh, snahách eh, Snažili jsme se podpořit také samozřejmě sítě TNT, snažili jsme se eh, podpořit jaksi výstavbu či zlepšení více jak 6 tisíc kilometrů silnic. Podporujeme také mnoho projektů v oblasti městské mobility. To znamená, že jsme podpořili mnoho příměstských eh, tras, městských tras, eh, takže rozhodně jsme na tom eh, pracovali. Hlavně co se týče tedy teď fondu pro politiku soudržnosti, tak tady jsme se snažili opravdu zaměřit na všechno, na všechno, co má přímý dopad na naše občany, takže podpora infrastruktury, včetně čističek odpadních vod a tak dále. E, také jsme se začali zaměřovat na digitální Evropu. Více jak 15-16 milionů obyvatel v podstatě e, se dostalo přístup k širokému pásmu e, jak říkám, celý ten proces hodnocení ještě není ukončen, takže Eh, já si myslím, že někdy v říjnu bychom už měli mít trošičku přesnější údaje ale jelikož tady chceme hovořit o tom, co jsme se naučili z toho období 2007 až 2013, tak můžeme říci, že už v tomto programovém období se nám podařilo jaksi aplikovat nebo implementovat spoustu věcí, které jsme se naučili v tom předcházejícím programovém období. Dochází k neustále výměně, eh, jak zde, tak také mezi členskými státy a EUD. A tady máme několik eh, opravdu velmi nových eh, prvků, které si myslím, že přispívají k lepší a k lepší absorpci fondů, tak to je v každém případě princip kondicionality, to znamená podmíněnosti. Musíme si tady a určili jsme si strategické cíle, tudíž eh, je jasné, že to, co je v podstatě vykonáváno, je součástí širšího kontextu a širší strategie. To znamená, Samozřejmě se zaměřujeme na specifické sektory a víme, že například pro oblast dopravy spousta členských států neměla žádný tzv. master plán. A v tuto chvíli už je to tedy základním předpokladem, to znamená, že tady máme tu strategii eh, chytré specializace, takže samozřejmě podporujeme hodně výzkum a eh, inovace. My eh, jsme Samozřejmě, nebo v tuto chvíli můžeme říci, že hlavně státy, které mají mnoho eh, zaostalějších regionů, mají problémy vlastně s výzkumem a inovací, nicméně říkají, že v tuto chvíli s tou, s tou strategií Smart Specialization v podstatě už vědí, jak na to vědí, co s tím a jakým způsobem tady k tomu přistupovat. Ale co bylo pro mě ještě zajímavější, bylo to, že vlastně ty nejlépe rozvinuté E, regiony, jako například e, Vídeň, tak já jsem se setkala se zástupci Vídně a tím mi vlastně děkovali za tuto strategii Smart Specialization. Takže v tuto chvíli v každém případě to funguje. A rozhodně je to něco, čeho se musíme eh, držet i do budoucna. To znamená, že chceme, aby tady ten rámec byl co nejjasnější, musíme vycházet z řádných eh, ukazatelů a musíme se snažit také určitým způsobem hodnotit a měřit také dopady. Je pravda, že samozřejmě v tuto chvíli ještě to není naprosto dokonalé. Musíme samozřejmě nějakým způsobem lépe využívat různé ukazatele napříč eh, různými fondy. Musíme udělat všechno pro to, aby byla zajištěna co nejvyšší kontinuita a my vlastně velmi blízce monitorujeme, jakým způsobem celý tento rámec eh, pokračuje nebo v podstatě se rozvíjí a měl by se rozvíjet. Také jsem chtěla ještě zmínit, že poprvé se přímo zaměřujeme na města, protože vlastně víme samozřejmě, kolik těch prostředků eh, jde do venkovských oblastí, což je také součást eh, širší strategie. A teď jde v podstatě o to vytvořit ty takzvané function areas, a musím říci v tuto chvíli, že i když na jednu stranu to trošičku všechno eh, celé posunulo a odložilo, tak tak v tuto chvíli vidíme, že to je dobrý přístup, to znamená, naše území je nuceno k lepší integraci a v podstatě všichni začali v podstatě přistupovat eh, holističtěji, dokonce i zástupci Helsinek nám poděkovali za tento nový eh, přístup, to znamená, že oni byli schopni identifikovat lepší potenciál a přijali tento integrovaný přístup. Pokud jde o období 14 až 20, a předpovědi ehm, čerpání nejsou tak, jak bychom si přáli, ale zároveň vidíme, že narůstá spolupráce a to znamená, že asi 180 miliard eur už bylo investováno na místě eh, za dodržování nových podmínek, které byly tak důležité, aby naše investice byly cílenější z předchozího období 2007 až 2013 jsme se naučili, že musíme úzce spolupracovat a s členskými státy a s regiony a musím říct, že jsme udělali, co jsme mohli. Řešili jsme otázku různé interpretace pokynů a už na konci předchozího období jsme e, vyřešili e, tuto věc. V tuto chvíli myslím, že eh, se nám eh, daří zlepšovat implementaci, spolupracujeme s členskými státy. Vrátil jsem se právě z Bukurešti, vidím eh, zde Michaela Hovořili jsme tam o problémy s čerpáním a jak se těmto problémům vyhnout. Úzce spolupracujeme také s Chorvatskem, protože tam plyne hodně prostředků. Úzce spolupracujeme především se slabými regiony. Máme pilotní, regio, eh, pilotní projekty eh, v některých částech Polska. Soustředíme se právě na tyto slabé regiony, jak v Polsku, tak v Rumunsku. Zároveň máme speciální monitorovací systém v generálním ředitelství. Díváme se na každoroční zprávy o implementaci a máme způsob analýzy, kde identifikujeme programy a které eh, představují určitý problém a máme tak malé akční plány a řešíme to, co by skutečně se mohlo eh, dělat, aby se zlepšila implementace, aby byla kvalitnější. Zároveň hlavním principem je transparentnost máme otevřenou platformu, kterou neustále aktualizujeme, používáme ji e, na našich schůzích. Tam jsou vidět programy, které e, jsou e, pozadu, které neplynou tak, jak by měly. A v neposlední řadě já doufám, že eh, v nadcházejícím období se nám podaří efektivně implementovat nový systém ve spolupráci s členskými státy. Zároveň eh, jsme se snažili eh, vypracovat technické pomoc, tak aby existovala spolupráce peer-to-peer. -peer. Zároveň do této spolupráce zahrnujeme odborníky. a Používáme také pomoc Evropské investiční banky K tomu se ještě určitě vrátíme. A, ale v tuto chvíli promá, pomáháme členským státům nejenom s velkými a, projekty, ale s menšími projekty. A, snažíme se organizovat a, um, a schůze, a, které um, a, spočívají v tom, že dochází k výměně nejvyš, nejlepší praxe, a, nejlepší zkušenosti. A, já na tomto ještě skončím, jinak byste mě asi zastavila vy. Děkuji. Už jsem měla pokušení vás zastavit, protože eh, mám eh, pocit, že jste úplně nehovořil o tématu čerpání prostředků. Eh, hovořil jste o strukturálních fondech, to je sice možné, ale nás zajímá především problém s čerpáním prostředků. Vy jste zmínil Rumunsko a já myslím, že Rumunsko je právě jedna z těch problematických zemí. Zástupce účetního dvora poukázal na to, že od eh, roku 2000 máme problémy, že v podstatě v některých oblastech existují pořád stejné problémy. V podstatě se to vůbec nemění. Já myslím, že není možné eh, tento problém řešit eh, administrativním způsobem. Není možné ten problém vysvětlit tímto způsobem. Od EUD jsme také eh, slyšeli a něco o navázání prostředků. To nás také vedlo k hodně k zamyšlení. Já myslím, že v tuto chvíli se zde musíme seriózně zabývat otázkou, jak generální ředitelství Regio analyzuje problém čerpání prostředků a co konkrétně děláte pro to, abyste řešili tento problém. My víme, že samozřejmě existují různé problémy v jednotlivých členských státech, ale máme zde systémový problém. A um, já bych byla ráda, abyste se e, touto otázkou dále zabývali. Když jezdíme do jednotlivých členských států, máme e, pocit, že v některých regionech je e, zkrátka příliš mnoho prostředků ze strukturálních fondů. A e, tam jsou ty peníze pak vydávány za cokoliv. Co byste nám k tomu řekl? To by mě asi zajímalo. Nicméně já se zde nechci nějak protlačovat jako řečnice. Dávám slovo ještě zpravodaj panu Pirinskému. Děkuji, paní předsedkyně. Mám hovořit teď nebo až na konci? Na konci celého programu? Předsedkyně říká, můžete položit otázky. Perhaps... Také jsem měl dojem, že pan Popens úplně Ehm, jasně nehovořil k tématu tohoto slyšení. Nikde v tom popisu slyšení není, že by se to mělo týkat jenom období 2007 až 2013. A pan Popens také odkazoval na otevřené zdroje které dávají informace o současném programovacím období. Také mě mrzí, že pan Popenc nemohl přijít dříve, protože jedna z těch věcí, kterou jsem na začátku zmiňoval, byla, že v tomto programovém období procenta vyčerpaných prostředků jsou podstatě třikrát nižší, než jak tomu bylo v předchozím programovém období. Pan Popens na začátku svého projevu říkal, že komise sama byla trochu zklamána, jestli si to dobře pamatuje, tu formulaci, zklamána tím, jak čerpání prostředků probíhá. Ale poté ze všeho dalšího, co říkal, Eh, jsem měl pocit, že komise je v podstatě eh, sama se sebou spokojena, že říká, že všechno probíhá tak, jak by mělo. Takže v podstatě moje zásadní otázka je, eh, jestli to, co tady dělá komise na tomto slyšení, je spíše otázka PR, že komise si snaží zlepšit image, anebo skutečně se snažíte řešit systémový problém. To je taková obecnější otázka. Nemyslím, že musím zasa- zacházet do detailů. A já bych byl rád, aby pan Greten z EUD eh, poslal panu Popensovi eh, slajdy ze své prezentace, protože řekl celou řadu zajímavých věcí, eh, zajímavých doporučení. A jeho projev jasně ukázal, jakým způsobem by komise měla eh, přemýšlet o čerpání prostředků. Je třeba, aby si všichni byli vědomi toho, že čerpání prostředků je odpovědnost komise a členských států. Eh, je zde třeba aktivní spolupráce. Jedna z posledních věcí, které pan Popens zmínil, je, že je e, důležitá tato, důležité toto vědomí, ale zároveň, že je třeba vyměňovat si nejlepší praxi, nejlepší zkušenosti. A pokud jde o článek 58, je třeba, aby komise byla velice aktivní ve spolupráci s členskými státy, aby se zapojovala do širších aktivit, tak aby čerpání prostředků nebylo na té úrovni, na které v tuto chvíli je. Děkuji. V tuto chvíli se nikdo další nehlásí o slovo a tak eh, nejdříve pan Gréten a pan Popens mohou reagovat. Byla bych ráda, aby nejdříve reagoval pan Gréten. Promiňte, ještě kolegyně Ayala Sender. Jenom jedna otázka Budu hovořit španělsky. Chtěla bych jenom eh, ještě něco doplnit k tomu, co říkal zpravodaj. Ve chvílích, jako je tato, a když eh, se vyjednává o Brexitu, je zde téma, které vždy eh, bylo součástí čerpání prostředků Také adicionalita je velice důležité téma, úzce souvisí s čerpáním prostředků. Zásadní věc je rozhodnutí členských států nespolufinancovat eh, z různých důvodů některé projekty a mít eh, v podstatě evropské fondy pouze jako určitou rezervu, eh, která je využívána pro různé makroekonomické cíle. Nevím, jestli Pan Greten k tomu může něco říci? A e, k panu Popencovi, vy jste e, z Regio, a nicméně vy jste byl zahrnut do vyjednávání, pokud vím, v roce 2016. Můžete mi říct, zda v roce 2016 některé země se rozhodovaly absorbovat e, fondy, čerpat prostředky cyklickým způsobem nebo zda se zkrátka snažili si ty peníze eh, dát někam stranou a tam se je ušetřit jako určitou rezervu. Děkuji, pan Greten. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, vy jste udeřila hřebíček na hlavičku a já s vámi souhlasím. Chybí zde analýza potřeb a často je také zkrátka příliš mnoho prostředků. Některé regiony v podstatě nevědí, co mají dělat smysluplného se všemi těmi prostředky, které mají k dispozici. A pro další programové období musíme přemýšlet o tom, jak tyto věci řešit. Děkuji, pan Popenc. Thank you and thank you for your... Děkuji za vaše připomínky Nejdříve bych se eh, vrátil k tomu auditu EUD, pokud jde o eh, výsledky. Tam EUD chválil eh, komisi za dobrý přístup, ehm, za to, že spolupracujeme s členskými státy prostřednictvím informálního dialogu. Začali jsme, začali jsme s tím před mnoha lety. Já Eh, jsem z implementace, já nevyjednávám o nařízení, já je implementuji a to je důvod, proč jsme byli od začátku eh, proaktivní a jsem velice rád, že Evropský účetní dvůr to uznal. Také uznal, že nové programové období eh, zahrnuje celou řadou nových prvků, které nejsou perfektní, ale které jsou soustředí na investice. A pokud čerpání prostředků je teď pomalejší, není to proto, že bychom nevyjednávali. My jsme skutečně dobře vyjednávali ale eh, museli jsme zohlednit eh, nové nařízení, stejně tak, jako to museli udělat členské státy. Museli eh, respektovat podmíněnost, museli vytvořit nové rámce pro měření výkonu. A já si myslím, že to je něco, co skutečně zajistí lepší kvalitu a lepší dopad. Ano, a byl to kompromis. Od začátku jsme ale říkali, že to, co je důležité, je kvalita investicí. A já si myslím, že eh, tento výbor to určitě chápe. Pokud jde o čerpání prostředků, ano, eh, analyzovali jsme finanční údaje, eh, analyzujeme každý den. Zítra opět budu hovořit o pomalém čerpání prostředků s odborníky údaje, které máme, je, že eh, v tomto programovém období je pomalejší čerpání prostředků, ale že kvalita projektu bude lepší. A to je přesně to, co jsme chtěli. V některých členských státech jsou problémy, ale přesto zde dochází k pokroku. Už zde máme více než 10%, eh, takže já myslím, že ten výsledek není až tak špatný. Ano, jsou zde eh, prvky, eh, se kterými komisi není úplně spokojená, jako například to pravidlo N plus 3 nebo velice vysoké platby, ale to je zkrátka regulatorní rámec, se kterým pracujeme. Jde nám o to, aby výsledky byly co nejlepší v rámci regulatorního rámce. Samozřejmě jsou problematické země, jako je třeba Rumunsko, Chorvatsko, na období 7 až 13 v podstatě čerpání bylo 95 výjimkou je možná Řecko. Eh, Rumunsko, Chorvatsko později ukončilo toto období. Ano, samozřejmě ehm, konec předchozího období se eh, kryje s začátkem dalšího programového období. Já jsem byl na Kypru, eh, na Balkáně. Vím, že tyto menší země zkrátka nemohou mít příliš mnoho lidí v administrativě, která spravuje evropské fondy. Nicméně situace se tam řeší. Včera jsme v podstatě dokončili práci skupiny pro zjednodušování. Víme, že v současném rámci je možné zjednodušit čerpání fondů. Víme, že to má určito, určitý historický eh, vývoj. Eh, v říjnu budeme mít eh, workshop, kde se budeme snažit zjednodušit systém nákladů. Tam se budeme snažit eh, ukázat dobrou praxi, jakou navrhla skupina pro zjednodušování. Eh, zároveň eh, chceme dělat konkrétní věci, které zlepší využívání finančních nástrojů, které zlepší zjednodušování. Já se zároveň domnívám, že eh, se nám daří přispívat eh, k dobré implementaci současného programového období. Ehm, zároveň zohledňujeme nový regulatorní rámec. My jsme velice aktivní, spolupracujeme s dalšími fondy. Každý týden máme schůzi s koordinátorů. Ehm, máme společnou interpretaci eh, regulatorního rámce. Je skutečně společná. Setkáváme se uvnitř komise v rámci generálních ředitelství, ale také s členskými státy. Snažíme se zabývat také tím, jaké zlepšení je možné udělat po roce 2020, ale není možné říci, že je to kvůli komisi, že zde dochází ke spoždění. My spolupracujeme velice úzce s řídícími orgány Zároveň ale nemáme vliv na věci, jako, jsou třeba, jako je třeba státní podpora. Snažíme se ale být v úzkém kontaktu s řídícími orgány. Zároveň máme zde technickou pomoc na úrovni peer-to-peer. -peer. Někdy řídící orgány nemohou spoléhat například na svoje národní úřady. A to je mimo naši kontrolu. Eh, my velice úzce spolupracujeme eh, s členskými státy. A zároveň eh, jim radíme v tom, jaké projekty je vhodné prioritizovat. Víte, že byl vytvořen nový fond FC, zároveň zde máme Horizont Snažíme se zde o to, aby eh, zde nedocházelo k duplikaci, ale zároveň, aby bylo možné mít společné projekty. My jsme byli velice proaktivní a nadále jsme proaktivní. Veškeré naše jednotky jsou eh, mobilizované. Čerpání prostředků bude možné jenom ve chvíli, kdy zajistíte, že to čerpání prostředků bude na kvalitní projekty. Někdy to trvá déle, než eh, bychom si představovali, ale myslím, že zde se nám skutečně da- daří zajistit kvalitu. Eh, vysíláme také specifická doporučení jednotlivým členským státům. Nemohu hovořit o makroekonomické podmíněnosti. Ta samozřejmě existuje, ale co je důležitější, je propojení se strukturálními reformami v členských státech. Snažíme se, eh, aby tam došlo k opravdovému zacílení investic, tak aby byly efektivní. Budeme mít zprávu eh, o soudržnosti, Budeme mít také fórum o soudržnosti a tam se určitě dozvíte více o našich závěrech, pokud jde o období 14 až 20. A zamyslíme se také nad tím, co je třeba změnit do budoucna. Nicméně, myslím si, že v tomto období je celá řada dobrých věcí, které by měly pokračovat po roce 2020. Já, danke. muss jetzt wirklich sagen, mir fällt bald nichts mehr ein. A děkuji. Teď mě v podstatě e, nic nenapadá, ale nejsem si jistá, jestli hovoříme o těch stejných věcech. Myslím, že nemá smysl e, dále trvat na e, dalších otázkách. Podíváme se na studie o tom, jak jednotlivé členské státy řídí čerpání prostředků. Nyní je na řadě pan Gresen Eh, jsme velice Gregersen eh, z dánské eh, hořídícího orgánu pro strukturální fondy z Danish Business Authority. Máte slovo. Děkuji. Jsem velice rád, že jsem mohl mezi vás přijít. Na strukturálních fondech pracuji 20 let a nikdy jsem nepředstoupil před tento výbor, takže děkuji mnohokrát za to, že jste mne pozvali. Budu hovořit velmi prakticky, protože já mám na starosti implementaci Jsem zapojen i do procesu programování a do přípravných prací. Ale v zásadě mám na starosti implementaci, takže z této pozice budu i vystupovat. My v Dánsku máme jeden řídící orgán, který má na starosti veškeré sociální fondy, Interreg, prostě všechno. A to vzhledem k velikosti naší země. A vzhledem k částkám, které máme na starosti. Soustředujeme se na nařízení, na jeho složitost a snažíme se získat potřebné znalosti a dovednosti. Jenom zhruba, abyste měli představu. Asi víte, jak Dánsko círka vypadá. Červeně vidíte krajská města a tady máme těch šest regionů, ve kterých existují takzvaná fora pro růst. Ta jsou důležitá, protože pochopit tato fóra a její sekretariat je předpokladem pochopení celou systému fondu u nás. Ta fóra jsou vlastně partnerství regionální. Je tam zastoupena jak politická reprezentace, tak zájmové organizace a podniková sféra. A tato fóra začínají v podstatě s předběžnou obálkou, kterou dostanou na sedm let. Oni potom pořádají tendry. Regionální sekretariáty připravují návrhy výzev k podání projektu. Je to vlastně tvůrčí práce za regiony a také podávají výzvy v rámci ESF anebo EDF v rámci oblasti spe- specializace, třeba inovace. Inovace, která má zapadat do jejich strategie inteligentní inovace. Zadají žádost o podání nabídek, vyberou to a řídícímu orgánu předají vítězný projekt a my v podstatě to potom budeme legalizovat. My napíšeme grant, Máme na starosti tu nešťastnou část práce, oni mají spíš tu kreativnější část práce. Proto tady hovořím o inteligentních volbách a o legitimitě. Legálnost monitorování, to mám na starosti já, s tím, že ty jednotlivé inteligentní volby jsou činěny v regionech. Proto jsem chtěl tomuto výboru říci, že implementace je odpovědnosti a pokroku, které musí být v rukou osob, kteří činí konkrétní rozhodnutí. A právě proto je potřeba, aby to bylo prováděno ve skutečném partnerství. Aby lidé nesli zodpovědnost za rozhodnutí, které činí během toho sedmiletého implementačního období. Dalo by se hovořit o řadě témat, tak možná jenom jedno poučení z mé malé země. A je mi jasné, že vy si řeknete, že on hovoří za Dánsko, malou zemi na severozápadě, ale přesto doufám, že možná některé tyto zkušenosti budou použitelné i na evropské úrovni. Absorpce. Nedostatek chyb. Nebo ne, nízká chybovost. Pokud chceme mít opravdu efekt, tak se nemůžeme zabývat jenom absorpcí, ale také dopady této absorpce, které také musí být v souladu s očekáváním investorů. Nezapomínejme na to, že tady to není úplně bezriziková operace. Máme spolufinancování projektů a ti, kteří spolufinancují, na sebe přijímají riziko, které se týká nejen vnitrostátních, ale i evropských finančních prostředků. Takže když mluvíme o nízké chybovosti, a my naštěstí už leta nízkou chybovost máme, a když se podíváme na úroveň naší absorpce, tak vidíme, že to je výsledkem každodenní práce. Jejíž cílem je pomáhat konečným příjemcům, diskutovat s nimi, ale také se postarat o to, aby na sebe vzali část rizika. Je potřeba se pochopitelně postarat o to, aby ty granty, které nakonec dáme, vedly k dopadům, které od daného programu očekáváme. Těžko soudit, z jakých důvodů se to prostě někdy podaří Má to řadu faktorů, snažil jsem se jich zde uvést jenom několik. Rychlé schvalování a rychlé výzvy k podání nabídek. Pokud chceme mít dánský program, tak začneme programovat v roce 2012 s tím, že doufáme, že to v roce 2014 bude spuštěno. Pokud chceme, aby to bylo spuštěno v roce 2014, tak nemůžeme s přípravou čekat až do roku 2014. Nemůžeme čekat, než nám předloží dokumenty s mašličkou. Musíme pracovat, připravovat se, uspůsobovat tu přípravnou práci a musíte mít programy, které jsou hotové ke schválení ve chvíli, kdy začne programační období. Ještě předtím, než víme, jaká budou pravidla, ještě předtím, než víme, jaký máme rozpočet, už začínáme s přípravnou prací ještě ani nebylo vytyčeno hřiště, ale už začínáme plánovat, co se na něm bude hrát. Protože víme, kam se chce Dánsko ubírat během následujících sedmi let. Možná se mě zeptáte, proč jsou vůbec strukturální fondy v Dánsku. Když se podíváme na jakoukoliv evropskou zemi, a OECD ukázalo, že se dá hodnotit regionalismus různými způsoby. A jedním z nich je, kde je největší produktivita. A potom uvidíme, že máme regiony u hranice, které mají nižší úroveň produktivity. Tady k tomu potřeba přistupovat lokálně. Kdybychom měli v Evropě jenom přeshraniční regiony, tak by se to asi dalo centralizovat. Pokud máme regiony, které prostě nejsou centrem, jako by byl třeba Frankfurt anebo Kodáň, tak k tomu už se potom nedá přistupovat centralizovaně, protože každý region je jiný a má jiný potenciál. Potom od samého začátku musíme mít připravenou správní základnu pokud máme decentralizovaný systém, jako třeba v Dánsku, tak regiony musí vědět, v jakém rámci budou připravovat projekty, jaká budou pravidla, jaké budou pobídky, kterým směrem se mají ubírat. A také musí vědět, že budou potrestáni, pokud budou postupovat příliš pomalu, anebo uh, se příliš vzdálí cílům programu. Regiony fungují a my se snažíme je sledovat. Totež platí pro absorpci. Pokud jejich absorpce je pomalá, tak jim připomeneme ve výboru, kde jsou všechny zastoupeny, že jsou pomalí. Monitorovací výbor je právě to místo, kde jsou povolávány tyto regiony k odpovědnosti. To též platí i pro spolufinancování a cíle v této oblasti. Proto potřebujeme mít řádné pobídky a řádně připravený řídící orgán. A pak musí probíhat dialog. Dá se, tomu nazvat, dá se to nazvat různě, ale prostě u nás je potřeba, aby spolupracovala eh, aby spolupracoval řídící orgán s Evropskou komisí a se všemi dalšími operátory. Musí probíhat dialog mezi auditory z komise, účetním dvorem, našimi vlastními auditory. Ta komunikace by neměla nikdy přestat. Nemůže to být jenom jednou za šest měsíců. Ten dialog musí probíhat kontinuálně, tak abychom byli schopni provádět absorpci a opravovat případné chyby. Je to oblast, ve které pracuji od roku 1994, čili přes 20 let. A musím říci, že komunikace s jednotlivými úředníky komise, či zástupci účetního dvora, či s auditory kteří pracují přímo v terénu, byla vždycky skvělá. Vždycky jsme se snažili společně o to, abychom dosáhli v terénu výsledku. A to myslím, že bylo předpokladem určitý úspěchů, které jsme zaznamenali. Není k absorpci, tak abychom se k ní dostali. Rychlé spouštění programů je pro mě velmi důležitým předpokladem. Potřebuji také vědět, že mám pár klíčových priorit pro Dánsko, jako třeba inovace nebo podnikání nebo posilování kompetencí v rámci ESF, krátkodobé či dlouhodobé. Chceme-li posílit absorpci, je potřeba připravovat programy, které jsou motivovány dlouhodobými rozvojovými cíly. Čím méně krizí potom vznikne v rámci dlouhodobé implementace, tak tím lépe. Ten program musí být založen na širokém partnerství, ve kterém všichni sdílejí cíle zakotvené v programu politická úroveň, zájmové skupiny, implementátoři a regiony. Všichni se musíme shodnout na tom, že chceme inovaci, že chceme podnikavost, anebo nějaký jiný cíl, který si stanovíme. A při implementaci musíme uvažovat daleko do budoucnosti a potom potřebujeme nástroje v rámci samotné Pokud někdo nepracuje řádně, musíme ji prostě umravnit. Pokud neposkytuje ty výzvy dostatečně rychle, my na to musíme rychle reagovat. Třeba v monitorovacím výboru. Máme čtvrtletní systém, v rámci kterého probíhá vlastně neustálý dialog se sekretariáty regionu o pokroku v implementaci projektu. A pak tam ještě další věc. Když vidíme položky závazků v členských státech, brzká čísla, vlastně účelově vyčleněné prostředky, tak to jsou prostředky, které klidně můžou být pasivní, nemusí být aktivovány. Takže abychom věděli, jestli ten program je silný, tak především musíme vidět, kolik smluv už podepsali. Protože já jsem si všimnul, že třeba na začátku programovacího prostředí říkali, že jsme pomalí, protože jsme jenom počítali smlouvy, ale pak nás poměřovali s členskými státy, které počítali závazky. A já jsem vypadal špatně před našimi poslanci, včetně mě nadávali, že to probíhá pomalu. Já myslím, že to je potřeba zásadně odlišovat tyto dvě situace. Pokud hovoříme o absorpci, měli bychom ji poměřovat počtem smluv uzavřených řídícím orgánem s konečnými příjemci. Tam dochází k pokroku programu. Pokud si jenom uděláte obecné závazky a tak to zůstane, máte pouze účelově vyčleněné prostředky, tak ty prostředky můžou ležet pasivně a dokonce působit kontraproduktivně po dlouhou dobu. Tolik připomínkat tomuto problému. A dále je také potřeba, aby u každé priority probíhal dialog z regiony nebo s kýmkoliv, kdo má na starosti podat výzvy k podávání nabídek. A takovýto dialog zase v podstatě by měl probíhat minimálně co týden nebo co měsíc. Mám pocit občas, že hovoříme v obecných termínech. Pořád slyším o flexibilitě, o flexibilitě, o zjednodušování. To jsou taková obecná slova. Všichni se na ní zhodneme, ale nikdy neví přesně, co to znamená v praxi. Takže pak tam všichni budeme sedět a pokyvovat, kývat na řadu slov, které jsme se všichni naučili mít rádi. Integrovaný přístup třeba decentralizovaný, centralizovaný, flexibilita, zjednodušování. To, když člověk poslouchá, tak by si u toho mohl luštit křížovku. Každé takovéto slovo musí fungovat v praxi. všichni musíme vědět, co to v tomto konkrétním kontextu flexibilita znamená. Pro některé flexibilita znamená, že řídící orgán nemusí pracovat nějaký den. Tomu se také dá říct flexibilita, ale to asi není ta správná flexibilita. Flexibilita třeba znamená být ochoten si vyslechnout pana Popence, tak abychom měli rychle schválené programy. Dávám příklad flexibility. Nám se třeba nelíbila ta městská problematika. Měli jsme pocit, že městských strategií už jsme měli dost ještě předtím, než na nějakou přišla komise. A říkali jsme si, že třeba tu městskou strategii, že tu můžeme nechat bokem. Máme málo peněz, tak proč bychom 5, 5% měli dávat na města? Ale v nařízení se říká, že musíme. Mohl jsem klidně dva roky se hádat o tom, jestli budeme mít městskou strategii nebo ne, ale výsledek by byl, že by mě neschválili program. Tak my jsme byli flexibilní a říkali jsme, dobrá, bude tam tedy 5%, tak aby vy jste byli spokojeni, aby komise byla spokojená, pak to provedeme a pak jsme měli nejrychleji schválený první program. Kdybych já si stál na tom, že se nám nelíbí ta městská část, no tak jsem mohl čekat strašně dlouho. To je taky flexibilita. Přistupovat flexibilně k evropskému systému, abychom měli rychle schválené programy. Omlouvám se, že vás do toho zatahuji, pane Potenci, ale mám pocit, že i to je dobrá spolupráce. Ukázat flexibilitu při implementaci, tak aby mohlo dojít k rychlému schválení. Netrpělivost se vyplácí. Pokud řídíte strukturální fondy, tak čím netrpělivější jste a možná čím větší potížista jste, tak tím lepší to bude. Můžete si přečíst ty diapozitivy konec konců sami, ale jenom ještě jedna připomínka na konec. Zaměření na výsledky. Mluvili jsme o těch obecných výrazech. Celá Evropa říkala, že je potřeba se zaměřit na výsledky. No to máte pravdu. V praxi zaměření na výsledky pro nás znamená, že každý projekt musí dosáhnout na určitou laťku. A ta laťka je, že prostředky musí být navázané na činnosti, činnosti musí být navázané na výsledky, výsledky musí být navázány na krátkodobé cíle a krátkodobé cíle na dlouhodobé cíle. Takže to není jenom o tom, že budeme sedět v Bruselu nebo v Kodani a vyplávět se o tom, že je potřeba se soustředit na výsledky. v rámci našeho dialogu s projektovými lidmi to znamená přesně to, co jsem právě řekl. A teď v podstatě musí u každé fáze ospravedlnit naplňování kritických předpokladů. Nemůžou říct, dejte mi půl miliardy a, a já vám udělám zázrak. Sledujeme to krok po kroku. Protože když se na to podíváme tady, tak uvidíte, proč máme lepší výsledky. Ale možná chvíli mě to bude stát u absorpce, protože některé projekty se teprve snaží poučit. Oni něco dělají špatně, já si musím počkat, pak je můžu potrestat a pak se ponaučí v tuto chvíli se soustředujeme opravdu na maximální účinek. Tak to se na to dívá prostě jednoduchý úředník z řídícího orgánu malého členského státu. Já jsem v každém případě chtěl poděkovat všem partnerům za její spolupráci. Nebyla to úplně legrace, ale bylo to zábavné. Děkuji. Hier sind, weil da hätten wir jetzt doch was verpasst. Ja. Děkuji, děkuji, děkuji mnohokrát za vaší prezentaci a slovo dostane paní Akro. Já se omlouvám, že přerušuji, ale pokud, eh, jenom protože musím odejít, tak bych možná na to krátce zareagoval. Já nemám žádné kritické otázky, ale pokud jsem tomu správně rozuměl, tak vy jste řekl, že jste tu poprvé tak rozhodně je to o čase. O čase. To je to správné načasování, že jsme vás v tuto chvíli už mohli vyslechnout, protože to je přesně to, to je přesně to, jak je třeba zacházet s našimi penězi. Mám jednu velmi krátkou praktickou otázku. Vy říkáte, že existuje kontinuální praktický dialog s regiony, to znamená s těmi místními lidmi. A já se ptám, zdali to také znamená dvousměrná komunikace o tom, co jsou ty základní principy, protože vy jste říkal, nebo my všichni samozřejmě známe ty podmínky, ale je dobré, aby všichni jaksi rozuměli těm slovům stejným způsobem, abychom si to všichni vykládali stejně, protože pro někoho může znamenat flexibilita to a pro někoho něco jiného. To znamená, jak tomu vlastně správně e, rozumíme, co to znamená vlastně better performance. A paní Ayala Sanders má také na vás otázku, tak e, vezmeme to hned. Není to poprvé, co jste tu a já jsem opravdu ráda, že si zde můžeme vyslechnout zkušenost eh, úředníka, který pracuje in situ, to už od roku 94, to znamená, že vy můžete opravdu hovořit vlastně o tom, jak se to všechno vyvíjelo od roku 94 a vy jste se opravdu snažil o řešení všech těch komplexních záležitostí. My jsme hovořili se zástupci dánské vlády a víme, že v že vlastně se snažíte vypracovávat ten rozpočet na základě eh, výsledku. A já jsem se vás chtěla zeptat, jakým způsobem nebo prostřednictvím jakých ukazatelů se vám daří jak si vycházet eh, z těch výsledků, to znamená implementace na základě krátkodobých výsledků, nebo v podstatě ta každodenní práce, ta každodenní práce. A jakým způsobem tedy zohledňujete také ty dlouhodobé výsledky, protože když jsme se vás ptali, nebo vašich kolegů, vlastně jak se vám to podařilo nebo jakým způsobem jste využívali ty ukazatele. A ten váš kolega nám také zcela upřímně řekl, že ne úplně ve všem eh, mají jasno a ne úplně všechno je vyřešeno. Protože eh, samozřejmě například eh, moje země má 40 milionů a má několik velmi komplikovaných regionů. Ale jakým, nebo jaké osvědčené postupy vy byste možná doporučil? Děkuji. Co, co se týče toho regionálního prvku, každý ten prostor, každý ten region je podporován jaksi příslušnými osobami, které jsou našimi partnery ve chvíli, kdy tady připravujeme to programovací období. To znamená, že se tady jaksi vytvářejí nebo stanovují ta pravidla způsobilosti a všeho. Oni vlastně, oni vlastně to musí znát skoro stejně dobře jako, ta řídíc, jako ten řídící orgán protože ve chvíli, kdy se tedy vyhlašují nebo vyzývají, nabízejí tyto eh, projekty, tak eh, vlastně musí vědět, co, co se děje nebo na co reagují. Například personál, který, se kterými já pracuji a personál, a v podstatě na místní úrovni. To jsou lidé, jejichž jména všichni známe. To znamená, že ve chvíli, kdy se u někoho objeví nějaká složitost, nějaký složitý projekt, Mm, nebo se řekne, že tady prostě existují nějaké problémy s nějakými pravidly, tak vlastně vždy se na nás všichni zavčasu obrací a říkají, podívejte se, máme si vůbec o ten projekt hlásit, nebo tak prostě tě nechtějí předkládat něco, o čem se nejsou jistí, že by to bylo způsobilé. Takže takovýmto způsobem eh, pracujeme. A chci říci, že u nás tady samozřejmě máme na všech eh, úrovních příslušné zástupce a zástupce z různých eh, vzdělávacích institutů. Eh, například u nás v té naší skupině je to 21 členů a oni samozřejmě zase jsou dobře informováni o situaci v tom jejich regionu, takže tady ta výměna zkušeností je opravdu konstantní podstatě, v podstatě kromě toho u nás neexistuje žádný region, do kterého byste nedojeli autem za pár hodin. A ano, máte pravdu, co se týče té další záležitosti, může to být složité, ale ve chvíli, kdy jde v podstatě o ten čas po tom odputu, Například, když se berete Evropský sociální fond nebo nějaké inovativní projekty, takže jedna z věcí, kterou děláme, tak vlastně využíváme ty ukazatele, víte, výsledkové ukazatele a srovnáváme je s těmi ukazateli a kritérii, která jsou v tom, eh, v té výzvě já nevím, například u inovací, tak chceme zajistit, abychom, aby v Dánsku těch inovatních, inovativních eh, společností a podniků bylo prostě více. Takže eh, samozřejmě to všechno přizpůsobujeme. To znamená, z krátkodobého hlediska eh, by to asi vypadalo tak, že se samozřejmě nám přihlasí spousta podniků, které se chtějí považovat za inovativní, ale my také vycházíme z registračních čísel jak jednotlivců, tak také společností. A s těmi údají jdeme s těmito údaji jdeme do našeho Národního statistického úřadu a tam vlastně eh, srovnáváme ta registrační identifikační čísla s těmi eh, těch jaksi lidí nebo společností, které se hlásí o ten projekt a poté to také eh, srovnáváme s různými registračními čísly už z jiných projektů nebo z jiných schválených projektů nebo z minulých eh, projektů a tak dále. No, to znamená, my samozřejmě jak si nemluvíme do toho, jakým způsobem oni najímají eh, lidi, ale chci říci, že co se týče těch, eh, toho programovacího období 2007 a 2013, ty výsledky vlastně personální eh, byly velmi dobré. Tak a teď bude hovořit paní Akro z Říma, takže prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. I pro mě je samozřejmě obrovskou ctí, že tu s vámi mohu být. Bohužel, bohužel mi nikdo neřekl, jak dlouho budu moci hovořit o tom, co jsem chtěla hovořit a bohužel také jsem také nenašla své diapozitivy a svou prezentaci, ale pamatuji si, že jsem vám ji kdysi posílala, takže pokud byste to našli, tak prosím to připojte Eh, k těm dokumentům, které budete dávat svým kolegům. Takže co se týče těch eh, témat, která zde byla zmíněna, ještě předtím, než jsem začala hovořit, tak Evropský účetní dvůr říká, že je třeba se podívat na tu logiku intervence. a kromě toho ten kontrol a dohled, který vykonáváme, musíme vykonávat vždy za předpokladu, že tyto fondy a prostředky z nich musí být absorbovány samozřejmě žádným způsobem, ale nesmíme zapomínat zapomenout hodnotit také výsledky. To znamená, je třeba se na to všechno dívat z dlouhodobého hlediska. A proto je velmi důležité, aby i při tom hodnocení jste stále měli na paměti ty výsledky, ale také tu celkovou strategii jednotlivé země. A samozřejmě vždy za předpokladu, že dochází ke kontinuálnímu hodnocení eh, výsledků a situace. Tak, je pravda, že to, co nám přednesl dánský kolega, bylo jasným příkladem efektivity. Ano, u nás my to máme rozdělené vlastně do dvou. To znamená ty nejvíce rozvinuté regiony u nás, to znamená ty regiony, které absorbují eh, nejméně, jsou tedy jaksi E, jsou regiony, které vykazují vyšší míru vstřebávání e, prostředků a vyšší míru tedy čerpání Takže, jak říkám, u nás je sever daleko více rozvinutý, má, vykazuje také velmi vysokou míru čerpání fondů, ale právě jižní část naší země má s absorpcí velké problémy a je také daleko méně rozvinutá. To znamená, že tady ty rozdíly jsou opravdu markantní. Období 2007 až 2013 bylo období, které pro nás bylo velmi složité. Eh, opravdu ty hospodá, ta hospodářská krize byla opravdu velmi závažná. Boj o prostředky z fondů byly velmi často zcela nemilosrdné a všichni se samozřejmě snažili nějakým eh, způsobem řešit eh, tu složitou situaci. Itálie v té době dosáhla absolutní míry čerpání to znamená, že když se podíváte tady na tu míru čerpání, tak ta mezi lety 2014 až 2017 v podstatě stoupla ze 70 až na 101 Ale e, také víme eh, i na základě článku 95 nařízení z roku 2006, v podstatě tady můžeme hovořit v tuto chvíli o míře čerpání ve výši 104 celý ten eh, systém si myslím, že i díky tomuto vysokému čerpání byl posílen. Ale já tady nechci hovořit pouze o míře čerpání. Chci také vysvětlit, jakým způsobem byly tyto fondy využívány, aniž by eh, nebyly zohledňovány eh, jak si ty, ta základní kritéria. To znamená, tady vidíte ty úplně nejméně rozvinuté regiony a to jsou samozřejmě i ty regiony, které jsou nejvíce zasaženy tím problémem, o kterém dneska hovoříme, to znamená tu nízkou míru eh, čerpání. Takže vidíte tady samozřejmě různé oblasti, jako například eh, infrastruktura, životní prostředí, eh, vzdělání čtyři a něco. Eh, rozvoj venkova a měst, doprava a infrastruktura a tak dále. A i z toho důvodu vlastně občané a celé regiony jsou těmi, kteří samozřejmě nejvíce z toho eh, těží protože tady ty potřeby rozvoje jsou v různých oblastech, jak jsem již říkala, velmi odlišné. A jelikož já jsem se zaměřila na jedno téma, prošlo eh, by tak, jak jsem to pro, pochopila já, tedy zaměřila jsem se na jedno z nejproblematičtějších témat. A už jsem to také několikrát zmínila, jedna z věcí, která měla velký dopad na míru čerpání, byla v každém případě hospodářská krize. To znamená, Itálie stejně jako jiné eh, státy musela v podstatě aplikovat eh, politiku paktu stability, museli samozřejmě také dodržovat eh, striktní pravidla rozpočtové disciplíny a to na všech úrovních, protože samozřejmě víme, že regiony jsou u kormidla v této oblasti. Víme, že ta situace byla opravdu velmi schizofrenní, velmi složitá. To znamená, na jednu stranu v podstatě šlo o to, co nejvíce na, vyčerpat, načerpat, ale zároveň jak si dodržovat extrémně striktní pravidla. A také ten samotný mechanismus strukturálních fondů eh, s celou tou logikou um, proplácení, protože to samozřejmě není, nejsou peníze, které se nechávají někde uh, na straně. To jsou peníze, které vy nějakým způsobem vynaložíte a potom vám je někdo proplatí. A víme, že v tom období 2007 až 2013 bylo třeba snížit uh, výdaje a eh, fond soudržnosti velmi často byl v podstatě takovým mostem pro spoustu těchto eh, projektů, než tedy došlo k absolutnímu proplacení. Ale eh, i přesto, že tedy tato možnost existovala, je pravda, že velmi často nebyla dostatečně rychlá. A jen si vzpomeňte, prostě ta krize, které jsme tehdy čelili, byly byla opravdu extrémně, extrémně náročná a je to třeba zohledňovat další těžkostí, nebo složitostí bylo to, že se došlo ke změně pravidel a ke změně lhůt. Je pravda, že komise je opravdu velmi aktivní a já je v podstatě k dispozici všem členským státům. Myslím si, že právě v tom období 2007 a 2013 reagovala velmi promptně na všechno ale když se podíváme v podstatě na tu míru absorpce v roce 1994 a dnes a na ta pravidla, která pravidla, pra, platila v roce 1994 a platí dnes, no tak ono se říkalo od začátku, že se to všechno zjednoduší, ale je to přesně e, naopak. V tuto chvíli existuje více jak pět tisíc eh, stránek Mm, pokynů a vysvětlení. A kromě toho samozřejmě tady máme ještě ty texty nařízení a směrnice. A e, tady musíme samozřejmě poukázat na to, že hlavně malé a střední podniky jsou těmi nejdůležitějšími e, subjekty, které jsou zodpovědné za čerpání. A představte si, jakou zátěž to pro ně znamená. Tak, poté došlo v podstatě k novému návrhu, v rámci něhož mělo dojít v podstatě k vyrovnání se nebo vypořádání se s těmi eh, těžkostmi, protože víme, že ty těžkosti, mají co dočinit také s evropským eh, semestrem, se specifickými charakteristikami eh, jednotlivých eh, států. Teď to vypadá, že už to je opravdu zohledněné. Máme také doporučení specifická pro jednotlivé státy. Ono se v podstatě poté říkalo, že v podstatě, že se ta situace zlepšila. My jsme také po mnoho, mnoho, mnoha letech v podstatě dostali ten výsledek, že už v podstatě pro nás nejsou nejsou žádná specifická doporučení, že je ta situace stabilizovaná. A poté ještě bych ráda připojila nebo připomněla jednu věc. Je velmi důležité zmínit, že my jsme vlastně jedním státům, které dostávají eh, opravdu velké částky z eh, fondu soudržnosti ale i tak musím říci, že celé to zpracování eh, je velmi složité. I když vlastně ten konečný výsledek, jak už jsem na to poukazovala, byl opravdu stoprocentní. Takže tady jsou všechny ty systémy eh, zpětného proplácení, Máme tady také relativní, jaksi nízkou míru integrace právě co se týče zprávy a řízení na místní a regionální úrovni. A teď se můžete zeptat například, proč. Mnoho těch eh, kontrol se vlastně provádí dvakrát a překrývají se. A ve skutečnosti je tomu tak, že vlastně ty kontroly vlastně to všechno ještě více zatěžují. Já se kam musím zase trošičku vrátit, protože je pravda, že jednoduše nám chybí, chybí kapacity. Jednoduše ty kapacity, které jsou zodpovědné za zpracovávání, řízení a zprávu, jsou nedostatečné. A v rámci dohody o partnerství a to už tady bylo zmíněno také zástupcem Evropského účetního dvora, totiž to nebudu opakovat ale tyto nedostatečné správní kapacity mají samozřejmě celá zásadní dopady na plnění dohody partnerství a to samozřejmě způsobuje problémy. A jaká opatření jsme konkrétně přijali? Takže došlo ke snížení míry národního spolufinancování. Protože samozřejmě tady nehovoříme u všech projektech o spolufinancování, ale samozřejmě, že tady ta politika komise v, eh, v podstatě vždy s tím, s tou možností spolufinancování eh, počítala, stejně jako italská vláda. My jsme se tedy jaksi přizpůsobili a to také strategickým způsobem, jak už to bylo také naznačeno. To znamená, že jsme vypracovali národní plán soudržnosti. A co to znamená? Měli jsme investiční programy, které se zaměřovaly na politiku soudržnosti. To znamená eh, v podstatě zachování možností právě pro všechny projekty v rámci spolufinancování. To znamená, že my jsme vlastně komisi začlenili do celého toho eh, procesu. To znamená, že tady my jsme jednoduše se opravdu drželi všeho toho, co jsme slíbili, všechno, co jsme slíbili, jsme také eh, dodrželi, proto také vznikl kompenzační fond jako v podstatě náhrada či doplněk paktu stability, protože pakt stability a rozpočtová politika byly dvě věci, které bylo třeba v každém případě eh, dodržovat a dánský kolega to mnohokrát vyzdvihoval. To znamená, že to nejdůležitější byl opravdu každodenní dialog. Opravdu nám šlo o to v podstatě pracovat co nejblíže, co nejúžeji. To znamená, že jsme také vytvořili novou pracovní skupinu pro Sicílii, Katánie a další slabší regiony. A nakonec, na závěr, takže na závěr bych ještě zmínila posílení koordinace interních možností kontroly, to znamená kontrolních subjektů ta míra chybovosti u nás byla opravdu velmi, velmi nízká a to i ve velmi složitých dobách. Takže 16 až 33 měsíců mohlo tehdy eh, trvat eh, splacení či proplacení eh, prostředků. A chci říci, že kontroly se většinou nezaměřovaly v podstatě na eh, nic jiného, než hlavně tedy na compliance, to znamená soulad s eh, pravidly. A chci eh, říci, že pro interní stejně jako komisní auditory v podstatě tento způsob dohledu byl úplně nový a pro mnohé ještě je stále nový. A to je právě to, co také jak si stěžuje práci auditorů. E, my jsme se setkali v Rize s generálními e, řediteli a v podstatě jsme hovořili o samotě či pocitu samoty těch e, řídících orgánů. Poté máme také nový, novou instituci, která se v podstatě zabývá zprávou a řízením, což je agentura, kterou já řídím. To znamená, že my jsme v podstatě to programové plánování oddělili od implementace a vlastně jsme zřídili také e, posty, eh, to znamená 120 nových lidí, kteří jsou zodpovědní za toto porovnávání, což jsou pozadě lidé, kteří podporují tu, tu centrální koordinaci a centrální úřady, které jsou zodpovědné za tyto prostředky. Také jsme posílili správní administrativní kapacity a posílili jsme opravdu všechny součásti tohoto řetězce a hlavně jsme udělali všechno pro to, aby to všechno probíhalo co nejtransparentněji. Takže rozhodně vysoká míra transparentnosti, také jaksi vůle poskytovat co nejvyšší množství informací, samozřejmě osvěta u eh, veřejnosti v souvislosti s evropskými politikami, tak, aby Evropa získala také nějakou lidskou tvář. A dále, co se týče ještě kontroly eh, vstřebávání prostředků, protože nejde pouze tady o čerpání peněz, ale opravdu mnohého jiného, ale to už jsem zmínila ještě dvě věci. Zde krátce zmíním. To znamená, že se musím vrátit k tomu, co už jsem eh, zmiňovala na začátku. To znamená, že já jsem říkala, že tady zcela nejdůležitější, jeden z nejdůležitějších nástrojů je právě posilování správně administrativní kapacity na eh, příslušných eh, úrovních. Tady vlastně náš premiér je také zodpovědný nebo na, na jeho úrovni v podstatě dochází k centrální koordinaci těchto snah. Takže my jsme tedy zřídili toto místo koordinační a e, samozřejmě jsme také zřídili e, jaksi hodnotící a dohledové e, subjekty, které samozřejmě dohlížejí nad plněním těchto plánů. Co se týče Eh, období 2014 až 2020. Všichni tehdy hovořili o zjednodušení, aniž by kdokoliv věděl, co to zjednodušení vlastně znamená. A E, je pravda, že ty fondy v podstatě hovoří svým vlastním jazykem, který není úplně vždy pro obyčejné občany srozumitelný. My jsme v podstatě vytvořili e, skupinu, která se měla zaměřit právě na zjednodušení a to jste viděli vlastně na tom předcházejícím obrázku tak tady v této oblasti jsme bohužel jak se nedosáhli příliš eh, velkých eh, výsledků eh, a proto si myslím, že právě tady je třeba ještě dosáhnout pokroku když Evropská komise vlastně vychází nebo sází na to, že se ty investice musí navrátit a samozřejmě víme, že Itálie je čistým plátcem, no tak musíme vždy vlastně mít na paměti, jak v podstatě se k těm penězům eh, jednoduše je dostat. Takže možná, že v této souvislosti by mohlo dojít jaksi ke zjednodušení způsobu kontroly v členských státech. A obecně A poté ještě poslední bod, takže i v souvislosti s tím, co říká pan Popins, co se týče S3, odkazovalo se tady na podmínky ex ante. Eh, ty byly rozhodně nápomocné pro nějaké eh, rany včasné analýzy, ale došlo jaksi také ke, ke zkomplikování celého toho eh, rámce. To znamená, že tady potřebujeme rezervu také na eh, zhodnocení a vyhodnocení tohoto rámce. A to je všechno opravdu velmi důležité, protože samozřejmě to nařízení bylo velmi rozumné, stanovilo určitá pravidla a ta musí být samozřejmě přeskoumána v čase a musí být zajištěno efektování aplikování těchto pravidel. To znamená, ten rámec jednoduše musí fungovat. To znamená, vy tady nemůžete prostě hovořit o nějakých eh, výdajích, které prostě budou jen výdají per se. Kromě toho v podstatě existují prostředky, které nemohou pouze jenom někde ležet, aniž byste je na něco Eh, konkrétně a cíleně nevynakládali. Takže tady myslím si, že o tom jednoduše nikdo nepochybuje. anche da regolamentazione tanto pokud jde o chybovost, samozřejmě chyby se eh, občas objeví kvůli eh, komplexním pravidlům. Někdy členské státy v podstatě pokrývají výdaje, eh, které neměly být eh, proplaceny, eh, ale dojde k chybě kvůli komplexním pravidlům. Mnohokrát děkujeme. Byly to velice zajímavé, zabývali jsme se tímto tématem mnohokrát zde ve výboru a nyní má slovo paní Toada z Ministerstva pro evropské fondy z Rumunska. Máte slovo. Mnohokrát děkuji za to, že jste nás eh, dnes pozvali. Asi to není nejjednodušší situace. Eh, samozřejmě eh, Rumunsko má problémy s čerpáním fondu a já si myslím, že je dobře, že si zde můžeme vyměnit zkušenosti, hovořit o těchto problémech. o um, především v zemi, která v podstatě dopadla nejhůř, ještě s výjimkou Chorvatska. Můžeme hovořit o tom, co proběhlo dobře, ale především um, o tom, co proběhlo v šatně, e, špatně v Rumunsku a můžeme hovořit také o zjednodušování. Pro Rumunsko období 2007 až 2013 bylo e, prvním e, programovým obdobím. Měli jsme nástroje, předtím jsme měli nástroje pouze předvstupní. Uh, pravidla byla naprosto oddílná před vstupem a rozdílná před vstupem a po vstupu. A, a Rumunsko mělo problémy s pravidly týkajícími se e, politiky soudržnosti a plánu soudržnosti. A jsou zde různé projekty, velké projekty, um, které se implementují třeba 10 let a samozřejmě je velice těžké um, hned od začátku se napasovat na to pravidlo N plus 2 nebo N plus 3. Rumunsko dosáhlo um, míry čerpání prostředků téměř 90 A to není nejlepší, i když je to povzbudivé. Od roku 2012 Rumunsko eh, bylo blízko a míře čerpání 7%, takže eh, se nám eh, to skutečně podařilo urychlit čerpání, zvýšit rychlost čerpání, zrychlit implementaci a také jsme pomáhali našim příjemcům. Jde o to, aby znali pravidla, a samozřejmě nejdůležitější aktéři v politice soudržnosti jsou příjemci a jsou to právě příjemci, které musíme podporovat a provázet celým procesem implementace. Konečná míra čerpání bude eh, stanovená eh, ve chvíli, kdy eh, proběhne závěrečné, závěrečná zpráva, kde bude proveden audit této zprávy. Nicméně ehm, teď už máme přibližné číslo. Nesmíme zapomenout, že kromě výdajů, které vykazujeme komisi, jsme měli také další problém a to, byla, to byly finanční korekce. Na, v Rumunsku to nakonec představovalo 1,3 miliard eur. to byly finanční korekce, které byly podporované ze státního rozpočtu byly vyplaceny konečním eh, příjemcům, různým typům příjemců. Tento výsledek asi není nejlepší, jak jsem řekla, nicméně pro nás eh, to bylo první finanční období. Nyní musíme se poučit z toho, co bylo špatně a také z toho, co bylo dobře. V Rumunsku politika soudržnosti velice pomohla především během krize. Jedna z těch věcí, kterou jsme se naučili, a to souvisí s těmi velkými projekty, jedna z těch největších potřeb, kterou Rumunsko má, je konsolidovat infrastrukturu. I když Rumunsko bylo první, které v roce 2007 až 2013 mělo jako první schváleno eh, velké projekty, přesto jsme měli problémy eh, míst eh, schválené řídící systémy. Například v červnu 2007 jsme měli schválen jeden velký projekt, ale implementace v podstatě proběhla velice pozdě. Není to tak, že by naši příjemci nevěděli, co potřebují. Není to tak, že bychom nevěděli, co potřebujeme v Rumunsku. Není to tak, že bychom neudělali své domácí úkoly. Ale implementace u velkých projektů je složitá. A dlouhé projekty je třeba dlouho připravovat. A tato snaha Eh, zvyšovat eh, čerpání a nepřicházet o peníze podle pravidla N plus 2 a N plus 3, to znamenalo, že eh, často projekty nebyly dostatečně připravené. Neměli jsme čas na to, abychom se podívali, podívali na výsledky studií. Ehm, proveditelnosti museli jsme prostředky navázat, museli jsme podepsat smlouvy, protože jinak bychom o prostředky přišli. A to byl jeden z velkých problému to, že ty velké infrastrukturní projekty nebyly řádně připraveny. Neměli jsme dostatek času na to jednat se svými příjemci a také eh, jsme nekonsolidovali jejich administrativní kapacitu, tak aby byli schopni řídit tak velké projekty. a zohledňovat veškerá ta složitá pravidla, eh, která jsou na evropské úrovni i na naší národní úrovni. To byl jeden z důvodů, který vedl k tomu, že čerpání prostředků bylo pomalé, především v oblasti dopravy. A začali jsme využívat eh, technické pomoci, především od Evropské investiční banky. Eh, máme nyní lepší kontakty. Děkujeme komisi a jedím službám, protože nás dostali eh, ke stolu, abychom mohli jednat. Někdy máme pocit, že to není nejlepší způsob, ale nyní máme tento dialog a to je dobré. Jedna z nejlepších věcí, která se stala, byla podmíněnost ex ante pro transport, protože to nám umožnilo plánovat ve střednědobrém a dlouhodobém horizontu. Další důvod nízkého čerpání prostředků v Rumunsku eh, byla hospodářská krize a problémy s příspěvky ze strany národního rozpočtu. Na národní úrovni samozřejmě musíme platit našim příjemcům. Když jim nebudeme platit, nemůžeme eh, žádat komisi o peníze, o proplacení prostředků. To je důvod, proč eh, v letech 2008 a 2009, kdy Rumunsko procházelo eh, skutečně hlubokou finanční krizí, v těchto letech jsme měli velká spoždění, pokud jde o výplaty našim příjemcům. Došlo k velké fluktuaci v administraci. Celá řada kolegů Ehm, kteří s námi pracovali, museli, eh, musela odejít, protože docházelo eh, ke snižování nákladů a zároveň byl problém eh, s plynutím hotovosti, protože zde nebyl dostatek vlastních zdrojů na implementaci projektu. A to je důvod, proč jsme učinili některá opatření. Nyní stále využíváme finančního mechanismu a v podstatě příjemci eh, platí eh, ze státního eh, rozpočtu své faktury, oni nám předloží fakturu, my tu fakturu zkontrolujeme a dáme jim peníze. Samozřejmě tím přebíráme určité riziko, je to riziko pro státní rozpočet, to riziko bereme na sebe. Je to mechanismus, který bylo těžké zavést, především kvůli ministerstvu financí. Samozřejmě každé ministerstvo financí je opatrné, pokud je o veřejné peníze. Nicméně nyní tento systém funguje a podařilo se nám snížit tu dobu od požádání o platbu na skutečné zaslání, eh, po skutečné zaslání platby na maximálně 20 dní. To znamená, že během 20 dní, maximálně 20 dní zaplatíme našim příjemcům. Další problém, který jsme měli, a doufám, že už je vyřešen, je koordinace. Měli jsme nedostatek koordinace na centrální úrovni a Ehm, měli jsme řídící orgány eh, na různých ministerstvech, neměli jsme eh, centrální úřad, centrální řídící úřad, eh, který by vytvořil bezpečné prostředí a radil by dalším orgánům, podřízeným orgánům a příjemcům. Nakonec nyní Eh, Ministerstvo pro evropské fondy eh, ve spolupráci s Ministerstvem pro regionální rozvoj eh, spolupracují na evropských fondech a veškeré řídící orgány jsou nyní na našem ministerstvu, takže máme horizontální pravidla, horizontální přístupy a máme také horizontální způsob implementace. Předtím jsme měli ehm, různé způsoby implementace mezi různými řídícími orgány. A v neposlední řadě důležitá věc eh, je podpora našim příjemcům. Nesouhlasím s tím, že nevědí, co by měli dělat s penězi. Bohužel eh, v Rumunsku máme hodně málo rozvinutých regionů, sedm regionů z osmi, mají malou administrativní kapacitu a je třeba je podporovat. Máme hodně potřeb, potřebují celou řadu věcí, ale potřebují také podporu úřadů, nejenom národních úřadů, ale také evropských úřadů, aby se pohnuli dále, aby mohli využít veškeré zdroje, které mají k dispozici a tímto způsobem, aby eh, prostřednictvím politiky soudržnosti nezaostávali. My jsme velice rádi, že eh, existuje tato iniciativa pro zaostalé regiony. Dva regiony dostaly velice rychle podporu a předložili velice rychle jasné návrhy. A projednali jsme tyto návrhy se všemi partnery, se všemi zainteresovanými stranami v regionech a nyní tyto regiony mohou skutečně začít financovat eh, z ERDF různé iniciativy. Doufáme, že na základě výsledků této iniciativy se nám podaří eh, dostat se také do dalších šesti regionů, především do těch, eh, které jsou méně rozvinuté. A samozřejmě eh, zde máme Bukurešť, ta je mnohem dále než ostatní regiony. Chtěla bych vám ještě jednou poděkovat a ještě jednou bych chtěla říci, že i když nejsme eh, šampioni, pokud je o eh, čerpání prostředků, myslím si, že výsledky, eh, kterých Rumunsko dosáhlo prostřednictvím politiky soudržnosti, jsou dobré. Vyškolili jsme lidi, snížili jsme nezaměstnanost, postavili jsme silnice, podporovali jsme malé a střední podniky, především v období krize. Děkuji. Herzlichen Dank. Mnohokrát děkuji. Velice si vážíme vašeho nasazení, a protože e, samozřejmě především ty nejméně rozvinuté regiony mají dostávat právě e, peníze z těchto fondů. E, mohu nyní dát slovo zpravodaji, aby položil otázky? Budu stručný, paní předsedkyně. Já myslím, že tyto tři prezentace v podstatě potvrzují to, co jsem na začátku zdůraznil. A to, že jsou příklady zemí, které jsou velice úspěšné v čerpání prostředků. Já jsem zmínil procenta z roku 2016, procenta žádostí o platby ve srovnání s původními plány. V případě eh, zemí, jako je Švédsko a Finsko, jejich eh, čerpání prostředků eh, bylo v podstatě o 193% vyšší, než se původně plánovalo. V jiných zemích, ale v podstatě existuje velký problém s tím, aby vůbec požádali o platbu. V Chorvatsku je to 6%, Rumunsko stále ještě eh, musí připravit mnoho žádostí o platby, aby naplnili původní plán. Země, kterou já znám eh, nejlépe, není úplně kvalitativně eh, na prvním místě, protože tam také máme problémy s čerpáním prostředků. To, co bych chtěl na tomto místě zdůraznit, je, že proč dneska hovoříme o čerpání prostředků, je, že chceme vytvořit soudržnost a chceme posílit konvergenci. A to, že se provedou některá šetření a ukáže se, že někteří mají úspěchy, někteří eh, nikoli, a mají velké problémy, to neodpoví na otázku, jaká jsou ta zásadní opatření, o kterých uvažuje komise, aby a, tyto rozdíly mezi členskými státy a, se a, zmenšily. A já si myslím, že zde je problém v systému. A zmínili to někteří řečníci. Hovořil o tom Evropský účetní dvůr, hovořil o a, pozdním schválení a, nařízení a také regulačního rámce. A to znamenalo, že první dva roky tohoto programového období 2015 a 2016 v podstatě byly promarněné roky, pokud jde o implementaci operačních programů. To, co jsme eh, slyšeli od komise při druhém projevu, myslím, že to eh, může vést eh, k závěru, že jsme zde identifikovali skutečně závažné úzké místo v komisi. Komise zde má skutečně problém pro dosažení větší blízkosti členských států. Došlo ke spoždění implementace projektů a já myslím, že zástupce z Dánska raz jasně zdůraznil, že je třeba reagovat rychle a někdy eh, snažit se o něco nejlepšího není úplně eh, nejlepší. Možná eh, stačí, když je něco dostatečně dobré. Je třeba nalézt rovnováhu mezi neustálými kontrolami, kontrolami, kontrolami a tím, eh, že se chcete skutečně pohnout někam dále. Eh, je třeba monitorovat, aby neexistovaly příliš eh, velká rizika a nesrovnalosti, ale všechno přizměřeně. Teď jsme ve situaci, kdy se to spoždění opět opakuje. Uh, A my chápeme, že to budeme řešit v rámci víceletého finančního rámce. Mělo to být do konce tohoto roku, možná to bude až příští rok. Komise zmínila fórum o soudržnosti, ale komise, to proběhlo, ale komise ještě nevydala zprávu. Před e, několika lety toto fórum proběhlo a e, byla připravena také odpovídající zpráva, která jasně zdůraznila problémy a výsledky. Dnes jsme si zde vyslechli pěkné projevy, ale myslím, že se nám nepodařilo do hloubky zanalizovat, jaké jsou skutečné výzvy a jak posunout dále soudržnost. Já velice vítám ty tři prezentace. a myslím, že byly dobré ale já mám pocit, že komise nám skutečně dluží eh, další kroky, aby eh, bylo dosaženo efektivního procesu čerpání prostředků. Děkuji. Já mám také otázky. A paní z Itálie zde měla zajímavý slide, kde se hovořilo o regulaci. Já předpokládám, že jste počítali stránky, pokud jde o regulaci. Komise by k tomu měla něco říci, protože zdá se, že ta regulace je stále komplikovanější, že těch stránek je stále více. A jsou to také Eh, nelegislativní pravidla. Těch přibývá. A my zde neustále hovoříme znovu a znovu o zjednodušování a já si myslím, eh, že eh, možná největší zjednodušení by bylo, kdyby už jsme o tom hovořit nemuseli. Takže otázka pokynů, to je velice důležitá otázka na komisi. A ještě bych měla otázku na zástupkyně z Itálie. A v Kalábrii, Kalábrie, Sicílie a Katánie, to jsou problematické regiony v Itálii. Vy jste říkali, že tam máte pracovní skupinu. My jsme v roce 2010-2011 byli v Kapali, byli jsme také na Sicílii, myslím minulý rok. Předtím jsem také už byla na Sicílii. Itálie je zakládající člen Evropské unie. Ale přesto zde jsou obrovské rozdíly mezi regiony, jsou zde velké problémy. Když jsme byli v kampánii, setkali jsme se s řídícím orgánem na místě a vůbec jsme z toho neměli dobrý pocit, abych byla upřímná. Protože ten řídící orgán skutečně dělal jenom málo pro řešení problémů. Jak chcete skutečně zlepšit čerpání prostředků především v těchto regionech? A pokud je o zástupkyně z Rumunska, já chápu, že u vás je to komplikované. A chápu, že, to, že Rumunsko je stále ještě země, která se hodně e, mění a vyvíjí. Řekla jste, že e, došlo ke snížení e, počtu administrativních pracovníků. E, víme, že často dochází k tomu, že administrativní pracovníci po změně vlády se v podstatě všichni vymění. Je tomu tak také v Rumunsku, že v podstatě při změně vlády dojde ke změně všech administrativních pracovníků. A co můžeme pro vás udělat, aby se ta situace stabilizovala? A já se omlouvám na zástupce z Dánska, nemám žádné otázky, já myslím, že eh, z toho mám skutečně dobrý dojem. Možná eh, byste nám mohl říci, jak vy se vypořádáváte eh, s tou neustále rostoucí hromadou dokumentů a pokynů, které musíte respektovat. A pane Popenci, chcete začít? Well, thank you, Ms. Děkuji. Já budu muset za 10 minut odejít, doufám, že to nevadí. Já jsem plánoval, že tady budu do pěti, zůstane tady můj tým. Chci jenom potvrdit, že jsme intenzivně spolupracovali se všemi členskými státy, regiony a řídícími orgány. A je pravda, že administrativní kapacita se liší. Všichni jste zmiňovali regiony, které zaostávají. My jsme publikovali vlastní studii a víme, že ta úzká místa mají důvody nad rámec programu. Jedná se často o e, ústavou nastavené vztahy mezi různými úrovněmi státní zprávy. E, také to má často to ročení se školstvím, které nemáme v kompetenci v EU. Snažíme se ale pomoci těmto regionům. Je pravda, že dánský program a partnerská dohoda byla přijata jako první. Ano, byla to velká vyjednávání, ale ta vyjednávání běžela efektivně. Takže určitě možné to je. A pochopitelně to znamená, že toto jsou zcela různé a někdy složité situace, ale my se snažíme pracovat se všemi regiony tak, abychom dosáhli úplné implementace. Takže komise určitě není úzkým místem implementace. Ta vodítka mají poskytnout právní jistotu. A členské státy a regiony po nás chtějí takováto vodítka. Nemůžu vysvětlit proč a zároveň kritizovat proč eh, tedy máme tolik těchto vodítek, to vám asi řeknou sami. Ale zjednodušení to není jenom tak nějaké slovo. Snažíme se zjednodušovat se všemi. Máme zjednodušené náklady a podobná opatření, která jsou jednoduše dosažitelná. Pokusíme se na tom pracovat s řídícími orgány, takže to není jenom o termínech, o slovech, ale je zatím spousta práce. A zase, co se výsledku týče, tak eh, tam jsme v podstatě vytvořili široký rámec pro výkonné výsledky, ale zase programovací úrovně jsou různé. Máme více fondy pro celé země a potom máme regionální programy, které se zase týkají jenom malé části. A každý musí prokázat výsledky na základě ukazatelů. Spolupracujeme s členskými státy na tom a budeme v tom pokračovat. Takže když hovoříme o budoucnosti této politiky, tak bych chtěl odkázat na to, o čem hovořil dánský kolega. My jsme nehovořili o válkách, my jsme hovořili o balkách, my jsme hovořili o potřebách a o tom, jak je naplnit. A potom jsme se snažili na základě těch částek ty priority uspůsobit. Bude tomu tak i v tomto období. A flexibilita to není o tom, že manažeři budou mít flexitime, ale jde o to, aby naše financování odpovídalo skutečným potřebám Evropské unie. Máme migraci, terorismus má dopad na naše občany a to byla věc, kterou jsme neměli na mysli, když jsme o tom vyjednávali. Ale je to potřeba také vzít v úvahu, když se hovoří o financování. Z toho důvodu máme novou investiční prioritu imigrace, protože máme za to, že integrace může být užitečná v této oblasti. Takže tady budeme spolupracovat se všemi partnery po celé Evropě, s evropským partnerem a s účetním dvorem. A správně říkáte, že jsme měli audity výkonu. Co se týče přístavu, tak tam už nefinancujeme. Třeba u letišť tam je to jenom ten t, a už vůbec nepřijímáme žádosti o financování třeba nějakých malých letišť. Někdy je to potřeba. Ne, že ne, protože třeba to z, umožní lepší přístup pro malé a střední podniky. Také máme předběžnou podmíněnost. Máme hlavní plán v Rumunsku. Děkuji za eh, uznání, že to je potřeba. Podobné potřeby máme i v jiných sektorech. A pracujeme na členských státech na tom, aby se to udělalo. A prosím trochu uznání pro Evropskou komisi. Myslím si, že společně se nám podařilo vybudovat něco, na čem se bude moci stavět i po roce 2020. Samozřejmě musíme to podložit důkazy, pracuje se na tom, do konce roku budeme mít strategickou zprávu vycházející ze zpráv od řídícího orgánů členských států. Prava, zpráva o soudržnosti byla spožděna, protože nám vždy bylo říkáno, že to vydáme před fórem a pak je ta diskuse jenom tak na oko. Teď jsme tedy si chtěli počkat na vstupy a potom udělat zprávu o kohezi a bude následovat zpráva s číselnými údaji od Evropské komise o všech strukturálních fondech. A jak jsem řekl, budeme mít zprávu o e, zaostávajících regionech, inteligentní digitální komunikace, zprávu o městech, ta je zvlášť později tento rok. A také uvažujeme velmi aktivně o budoucnosti a více k tomu asi říct se nemůžu. Děkuji za vaše laskavá slova. Děkuji za to, že jste nás pozvali a budeme dále spolupracovat. Ja, danke schön. Um, noch viel... Děkuji. Děkuji. Generální ředitelství eh, Regi se dneska chystá na výlet, aniž by opouštěli Brusel. V podstatě jde o to zamyslet se trošičku nad eh, svou prací, takže opravdu eh, klobouk dolů. Tak, můžu s vámi začít? Thank you very much. Děkuji. paní předsedající. Rád bych reagoval na dvě otázky. Mám jenom malou připomínku k té otázce zaměstnanců, na kterou jste narážela, paní předsedkyně. Můžu potvrdit a všichni, kteří pracují v oblasti strukturálních fondů a příslušného nařízení za roky vám to potvrdí také, že zcela zásadní je, aby naši pracovníci byli zkušení a zaměření na cíle. A já jsem to uváděl na svých diapozitivech jako jednu z velkých výhod kterou zaznamenáváme jak na naší straně, tak na straně komise, tak na straně auditorů a účetního dvora. Musím říct, že i v době, kdy nás bylo tak málo, že jsme zasedali v šalumani, eh, jsme měli zaměstnance, kteří opravdu měli tah na branku. A Nezávidím členským státům, kteří musí měnit stavy zaměstnanců z jednoho programovacího období do druhého. My máme v podstatě pořád ten týž tým. Zdá se, že regulace této oblasti je přísnější a přísnější. Vy jste se ptali, proč. My jako členské státy někdy chceme více vodítek, v tom souhlasím s panem Potencem, ať už to je od komise nebo od výboru nebo na celostátní úrovni. My totiž potřebujeme předvídatelný rámec. To nařízení je občas těžce srozumitelné, A proto my potřebujeme takováto vodítka. Já si nemyslím, že je to úplně racionální ze strany členských států. Člověk se musí srovnat s tím, že to nařízení je takové, jaké je, a že možná ke všemu nepotřebujeme podrobná vysvětlení a vodítka nad rámec textu nařízení. Ale zase říkám to jako zástupce malého členského státu. Je fakt, že část nařízení nepoužívám. Tu třeba, která se týká velkých projektů do infrastruktury. Protože my to neděláme. Takže je tam celá řada pravidel, která my řešit nemusíme. Ta odpověď na otázku, jak se vyrovnáme s regulačním prostředím, je jednoduchá. Snažíme se přizpůsobit prostě bereme to, že to je součástí života. To je prostě dáno. Pokud chceme řádně investovat prostředky, tak se musíme držet pravidel. To platí pro všechny instituce v rámci sdíleného řízení. Nemusí se nám líbit všechna pravidla, ale ta pravidla prostě máme a snažíme se více času implementovat to nařízení, než o něm diskutovat. Tak bych asi nejlépe popsal naši každodenní práci. Teď ještě jednu připomínku mám. Minimálně u nás platí, že rozdíl mezi evropským a vnitrostátním financováním je, že v evropském systému máme, máme několika úrovňovou kontrolu, zatímco ve vnitrostátním systému eh, to má většinou na starosti eh, nejvyšší kontrolní úřad. Takže ty systémy jsou rozdílné. Musíme pracovat v souladu s pravidly, tak abychom prošli několika úrovněmi kontroly. Situace se ale za léta zlepšila, protože mám pocit, že v těch kontrolách spíše jde o to se poučit chyb a napravit je, že přecházíme z pasivního fungování do aktivního fungování. Komunikovali jsme vždy s komise a tato komunikace nám pomohla se poučit a, a dopracovat se do místa, kde dnes jsme. Abych uvedl příklad. Například jmenování orgánů. V našem případě to byl postup, ve kterém šlo o ustanovení řídícího orgánu, což byl orgán, který v podstatě od roku 90, 1990 řešil evropské fondy. To nové nařízení zjevně nesedí všem, ale my se to snažíme brát jako evropská pravidla, která musíme všichni naplňovat. So jemand wie Sie, der 20 Jahre auf dem gleichen Job sitzt und natürlich eine immense Erfahrung. Ano, je vidět, eh, že eh, zde máte obrovskou zkušenost, eh, nicméně Instituce se starají o to, aby každých sedm let nastala hodina nula a všichni museli se znovu všechno učit znovu. Takže prosím, další řečník. Uh, Děkuji. Co se Rumunska týče, tak kdybychom se podívali na definici slova stabilita do slovníku, tak bych tam asi byla já, protože uh, pracuji v této oblasti už 17 let. Naše problémy se týkaly hlavně toho, že v roce 2009 nám o 25 snížili kvůli finanční krizi platy. A to mělo dopad na státní zprávu v tom smyslu, že ti nejlepší prostě odešli. A následně, následně bylo těžké je získat zpátky. Víme, že občas stability není dost. A právě proto jako součást předběžných podmínek jsme přijali reformu státní zprávy na základě akčního a implementačního plánu. To bylo přijato v roce 2015, nyní probíhá realizace spolu s reformou správního eh, kodexu a zákona o státní správě. Takže ta předběžná podmíněnost nám pomohla v tom, abychom vytvořili systém pro státní zprávu obecně, nejenom pro tu státní zprávu, která se zabývá evropskými fondy. K evropským fondům nyní. Zavedli jsme hodnotící systém a všichni státní zaměstnanci, kteří pracují s evropskými fondy, jsou hodnoceni dvakrát za rok. Máme ukazatele výkonnosti, ten systém jsme vytvořili v souvisl- ve spolupráci se Světovou bankou, ale je to náš projekt, projekt Ministerstva evropských fondů a také to prováděl auditní a certifikační orgán. Jsme tedy placeni, když děláme svou práci. Ukazatel výkonnosti nemůže vždy být kvantitativní, protože například pokud měříme platby u schvalujícího úředníka, tak ta částka, kterou schvaluje, pokud podle toho bude hodnocený, no tak řekne, abych dostal premie, tak schválím všechno. Pokud platíme úředníkovi od nalezeného, nalezené nesrovnalosti, tak zase bude říkat, že všechno je nesrovnalost, aby dostal prémie. Není to u nás jako v lékárně, že si řekneme, toto je, se měří milimetry a toto eh, miligramy. Ale systém máme, běží třetí rok a jsme s ním spokojeni. Přináší výsledky ve státní správě. Samozřejmě, že nás ještě čeká hodně práce při provádění reformy státní zprávy. Strategii máme, bude se provádět do roku 2020, možná ještě déle ale určité konkrétní kroky již máme za sebou. Další opatření nás teprve čekají. Many thanks. We know that you have to... Děkuji. Vím, že musíte odejít. Takže šťastnou cestu zpátky do Rumunska a děkujeme za vaši účast. Děkuji a kolegové a kolegyně tady zůstanou, protože ti odletají až zítra. Takže pokud budete mít nějaké další otázky, tak eh, oni si je zapíší a odpovím co nejrychleji. Také děkuji. Paní Agro, prosím. Agro, prosím. Děkuji mnohokrát. Vy jste položila konkrétní otázku a ta se týkala tří regionů, o kterých jsem hovořila. V roce 2007 až 2013 dostávali podporu zvláštně, zvláštní skupiny, kterou vytvořila italská vláda a samozpráva regionu v úzké spolupráci s Evropskou komisí, která do toho velmi aktivně vstupovala. Jak to všechno dopadlo? Skončili jsme na 104% fondů. Kalabrie měla 109. 96,6 u Sicílie. Tam ale zase měli 0,5 chybovosti. Veškeré jejich projekty jsme úzce sledovali a všechny byly hluboko pod tím dvouprocentním Prahem. Co se týče období 2014 až 2020, Řídící orgány v Kalabrii a v Sicílii se nemění, takže tam můžeme konstatovat určitou stabilitu. Ta pracovní skupina byla schopna si zachovat eh, lidi z minulosti, kteří již mají znalosti a dovednosti, takže se můžeme spolehnout na eh, ověřené lidi. Určitě to může pomoci. V kampani se změnil řídící orgán, ale nenutně lidi, kteří v něm pracovali, takže i tam byla zajištěna kontinuita. Teď, co se týče výběru projektů, to byl jeden z ukazatelů, které jsme používali. Nařízení bylo schváleno v roce 2014 což tedy nebylo úplně v souběžnosti s programovacím obdobím. V Sicílii vybrali projekty za 31%, v Kalabrii 35% a v kampáni 54%. Takže tam došlo k zásadnímu zlepšení. Zatím se ale neobjevily platby, certifikace byla opožděna protože řídící orgány prostě měly hodně práce. Nicméně, tehdy došlo ke snížení spolufinancování. Ty projekty ale běžely. Chvíli trvalo, než se to rozjelo. Ale teď ty projekty, nové projekty jsou v souladu s novou strategií a mohou pokračovat. Pochopitelně, že důležitým měřítkem jsou platby, to zmiňoval i dánský kolega. Na druhou stranu je potřeba, jak on říkal, držet se pravidel a nejenom si stěžovat na nařízení. Itálie tedy provádí veškerá příslušná opatření, ano, občas se pozastavujeme nad tím, jestli ty projekty skutečně odpovídají na skutečné projekty. Máme tedy i svou vlastní vnitrostátní strategii. Teď, co se týče zaostávajících regionů, tak eh, tam jsme se opravdu maximálně snažili o dialog s partnery pak do celé věci vstoupila komise. A myslím, že Sicílie opravdu je zářným příkladem zainteresování široké řady stran. Snažili jsme se v tom najít inspiraci. A to nejenom u projektů již rozjetých z minulého programočního období, ale také u nových projektů, které budou kvalitní a inovativní. Máme schopné partnery, myslím, že se nám podaří dodržet harmonogram. Teď to nemůžu tedy úplně slíbit, ale Ještě pořád máme spoustu práce před sebou, ta pracovní skupina funguje, komunikujeme s řídícími certifikačními orgány na regionální úrovni a ten dialog bude daleko více strukturovaný než v minulosti. Mám pocit, že se všichni ponaučili. Konečně dobrá zpráva. Tak to byl opravdu dobrý den a budeme pokračovat a bude hovořit pan Mendes a to o akademickém pohledu na věc. Je to jako zástupce Ezito. Dámy a pánové, já bych rád řekl pár slov o výzkumu, o, jednom komparativ, o jedné komparativní studii, která se týkala právě finančního vstřebávání prostředků. Je mi jasné, že jsme pod časovým tlakem, to znamená, že se pokusím omezit opravdu na ta stěžení témata. Existuje samozřejmě akademická literatura, která se týká právě vstřebávání finančních prostředků a tady vlastně ty klíčové faktory Mezi klíčové faktory patří kvalita zprávy a řízení a také eh, přístup jak těch, eh, kteří tyto prostředky dostávají. Mhm. E, mezi důležité další faktory patří stabilita, nestabilita a vlády. To vše souvisí hodně s otázkami, jako jsou například volby. Také tady velkou roli hraje například problém e, zneužívání e, těchto peněz, evropské dotace, sankce, také mm, samozřejmě ještě ty nevyplacené peníze a samozřejmě zkušenosti protože víme, že například eh, jaksi starší státy Evropské unie vykazují vyšší míru vstřebávání než státy, které přistoupily později. Eh, co se týče těch eh, studií hodnocení, tak generální ředitelství vydalo ex post hodnocení a vím, že, že víme tedy, že v programovacím období 2007 až 2013 ta míra vstřebávání byla nižší. Je zajímavé, že, Evr- že v rámci té prezentace Evropského účetního dvora eh, jsme zjistili, že vlastně, nebo bylo řečeno, že vlastně ta míra vstřebávání byla srovnatelná s jinými obdobími, tak nevím tedy eh, na základě jakých eh, údajů došli k tomuto závěru. Je třeba se tedy na to podívat. Na základě našich údajů tedy ta míra vstřebávání v tomto programovacím období byla nižší a byla také nižší tedy než to předcházející eh, období. Eh, hospodářská krize byla samozřejmě eh, důležitým klíčovým aspektem a i z toho důvodu vlastně v osmi členských státech byla, byly vypracovány, vytvořeny pracovní skupiny, které se měly zaměřit právě na otázku čerpání fondů. Eh, máme tady tedy spoustu například eh, eh, výzev, které jsou spojeny s právě s výběrem projektů nových systémů a také výzev, což je například, což byl příklad například v České republice také takzvaný gold plating různých pravidel. Eh, kromě toho také poměrně vysoká fluktuace personálu v některých eh, případech, to bylo řečeno. Dále samozřejmě také ještě otázky týkající se vzdělávání a školení, navyšování kapacit, decentralizace, centralizace, koordinace a také od naší rumunské kolegyně jsme slyšeli, že právě koordinace byla opravdu centrálním eh, aspektem. Tady vidíme vlastně ty rozdíly eh, v rámci různých časových zeměpisných eh, prostorů. Eh, jde o programovací období 2007 a 2013. Tady vlastně byly identifikovány čtyři různé skupiny, což jsou v podstatě v tuto chvíli informace EPRC Tady vidíte ta různá klas, tu různou klasifikaci členských států podle úrovně jejich schopnosti vstřebávání eh, v roce 2013. Takže vidíte tady samozřejmě zcela jasné rozdíly mezi členskými státy. A v podstatě co se týče uzavření, tak to bylo velmi úspěšné i v souvislosti tedy s tím eh, souladem a ukončení, formálním ukončením. V tuto chvíli se hodnotí také kvalita pan Popins to také zmiňoval, že se právě jak si provádí přeskum těch závěrečných zpráv. Eh, dále samozřejmě, že ten, ten tlak eh, ze strany jaksi finančních oddělení byl velmi velký. Eh, dále výroční eh, audity měly také samozřejmě velký dopad v podstatě na celý ten proces, to znamená, že se posílila v podstatě eh, disciplína a jak jsem již říkal, v některých státech byly vytvořeny ty pracovní skupiny, které celý ten proces také lépe korigovaly a také se zaměřili v podstatě na podporu a posílení kompetencí a pravomocí členských států. Co se týče implementace finančních nástrojů v největších e, projektů, tak u mnohých velkých projektů docházelo e, ke spoždění velmi často. V podstatě e, ten dopad byl velmi velký ve chvíli, kdy šlo o velké finanční prostředky. Finanční nástroje také vykazovaly různá spoždění, auditní subjekty v podstatě eh, nemuseli, nebo řekněme, ne eh, zkoumali fungování těchto finančních eh, příst, pří nástrojů před uzávěrem toho projektu, nebo ano, tedy nekontrolovali to před uzávěrem projektu, ale až ve chvíli, kdy jak se ten projekt byl ukončen. A musíme říci, že vlastně kontrola a dohled a stejně jako uzavření projektu byla velmi komplikovaná pro příslušné úřady. výzkum, který jsme provedli v rámci toho programu IQ, což je v podstatě vlastně síť eh, místních a regionálních úřadů, vlastně ukazuje, Eh, nebo poukazuje v podstatě na ty tendence v roce 2014 až 2020. To znamená, že co se týče jak si těch požadavků, tak ty byly obecně velmi jaksi dobré nebo uspokojící. Samozřejmě, že tady jsou určité, existují stále některé výzvy, které jsou jaksi komplexní či méně více komplexní. Celkově můžeme hovořit o zlepšení kvality eh, žádostí. U některých jaksi dochází k navýšení zájmu, u některých eh, k poklesu. Eh, co se týče těch plateb, tak ty jsou poměrně omezené. A samozřejmě v tuto chvíli ještě jsme stále velmi obezřetní, co se týče těch finálních výsledků, které lze očekávat. Když se vrátíme k těm eh, klíčovým eh, otázkám, to znamená, proč ty platby probíhají poměrně eh, pomalu, o tom mluvil také pan Perinský, kromě toho pozdního začátku mnohých programů, a v podstatě vše, co se týká také toho spoždění v rámci celého toho rámce, tak tady došlo ke spoždění v rámci toho jmenovacího procesu, to už bylo zmíněno e, mými předřečníky. V roce 2015 pouze čtvrtina v podstatě těch zprostředkovatelských e, nebo koordinačních e, subjektů v podstatě pracovala na včas takže to je možná jeden z těch klíčových eh, faktorů, který je také úzce propojen samozřejmě s těmi novými požadavky. Samozřejmě, že se také eh, zkoumal soulad těchto projektů. To znamená, že tady byly nové požadavky, které jsou v souladu například eh, s nařízením proti podvodům. To všechno mělo samozřejmě velký dopad na všechny tyto jmenovací procesy, Kromě toho došlo tady také k překrývání eh, programovacích eh, období. Víme, že tady došlo ke spoždění mnohých plateb v eh, programovacím období 2007 až 2013. To znamená, že to v podstatě mělo samozřejmě dopad také na iniciaci nových projektů, nové, nové priority, tematické cíle, například nízkouhlíková ekonomika jako příklad což jsou v podstatě jaksi věci, které, u kterých je třeba počítat, jaksi s novými příjemci a tak dále, a také nové teritoriální eh, nástroje udržitelný regionální eh, rozvoj, ITI, to jsou v podstatě věci, které se plánují poměrně na dlouhou dobu dopředu, finanční nástroje, u nich docházelo také k poměrně velmi jaksi pomalému zavádění a finanční nástroje, eh, které vlastně musely být vylepšeny, eh, protože tady už jaksi právě to hodnocení ex ante se stalo předpokladem či základní podmínkou, která musí být splněna. To znamená, že tady vlastně došlo ke zlepšení, k nastavení nových podmínek pro využívání eh, těchto finančních eh, nástrojů. To znamená, snaha nějakým způsobem zajistit, že ty, že ty finanční prostředky budou vypláceny řádně a ne, nebudou se třeba překlíjet nebo nebudou vypláceny eh, dvakrát. Dále otázky financování, tlak eh, na možnosti financování fiskální konsolidace, také eh, otázky finančního managementu, které mohou opravdu navýšit nebo snížit financování v neevropských státech a poté také vratky z různých, eh, finan, z různých projektů. Dále otázky týkající se Eh, souladu, také ex ante podmíněnost, což bylo taky něco nového a je to úzce propojené s vysokou administrativní zátěží, poté zablokované eh, platby, dokud nedošlo nebo nebyl potvrzen soulad. Takže to jsou takové specifické eh, věci, které jsou například platné pro Spojené království, kde vlastně poměrně mnoho projektů bylo pozastaveno na základě tohoto kritéria. Dále eh, klíčová opatření, která mají podporovat lepší čerpání, to znamená regulační Eh, aspekty, to znamená zjednodušené možnosti eh, nákladů, zjednodušení výběrových eh, řízení, dále přeskum různých programů, reolokace průře, průřezově mezi různými fondy a prioritami, bonusy pro spolufinancování strategické plány a projekty, jejich cílem je podpořit vlastně ty začínající projekty a také samozřejmě samozřejmě různé informační kampaně zaměřené na možné příjemce. A co se týče budoucnosti politiky soudržnosti, tak samozřejmě ta reformovaná debata právě začíná. Evropská komise musí vydat svůj, svoji zprávu o politice Eh, soudržnosti Evropská komise se musela potýkat a částečně ještě potýká s různými krizemi, s hospodářskou krizí, s sociální krizí, s migrační eh, krizí. Eh, dále jsme uvedli v život nové konvergenční mechanismy, to znamená, že pro reformu politiky soudržnosti pracujeme vlastně v tuto chvíli ve velmi složitém kontextu. Nedávno byla představena studie na fóru pro politiku soudržnost, o politice soudržnosti pan Boston, pan Martin a Zuber z Polska stojí za argumentací v tom smyslu, že to, co potřebujeme v tuto chvíli, je silná politická vůle a solidarita, tak abychom se konečně postavili zeměpisné nevyváženosti, to znamená, že nejde pouze o růst, ale jde o to, aby opravdu všechny regiony Evropské unie mohly mít prospěch z globalizačních eh, procesů. Samozřejmě stále více v podstatě zdůrazněné eh, otázky zeměpisné vyváženosti. Kromě toho se v tuto chvíli vede velká debata o souladu politiky soudržnosti se cíly, protože jsme hovořili o agendě strukturálních reform, hovořili jsme o těch doporučeních, eh, které jsou specifická pro jednotlivé členské státy, to znamená, jakým způsobem v podstatě prosadit eh, soulad Kromě toho také přizpůsobení se z procesu evropského semestru a tady ten argument je takový, že evropský semestr musí více zohledňovat eh, tu eh, zeměpisnou dimenzi politiky soudržnosti. To znamená, že politika soudržnosti je opravdu velmi důležitá ne pouze v souvislosti se zprávou a řízením, ale je to politika, která je opravdu celá zásadní a soudržnost jako taková je vnímána jako zcela zásadní prvek, který je třeba respektovat ve všech oblastech politik Evropské unie. Co se týče efektivity, tak samozřejmě tady ten výkon a výsledky se velmi liší v podstatě tady jsou, je to všechno velmi silně ovlivňováno slabými stránkami či eh, jaksi dostatečně nefungujícími aspekty na úrovni vlády a eh, centrální zprávy a řízení. Taky se hodně hovoří o eh, ex ante podmíněnosti, Eh, v podstatě eh, někdo říká, že to je velmi eh, užitečné právě pro zajištění dodržování podmínek. To byl ten příklad Rumunská a Itálie. Pan Popinc hovořil o tom, že je třeba zajistit, aby existovaly jasné strategie pro to, aby se zajistila vysoká míra čerpání. To znamená, že ano, ty regionální a místní kontexty jsou odlišné a i z toho důvodu bychom se měli snažit opravdu cílů snížit těch, ten počet podmíněností pro jednotlivé členské státy a také zástupci vlád vlastně si stěžovali na nedostatek koordinace ve chvíli, kdy jde o přeskum právě těchto podmínek podmíněnosti. Další otázkou je v podstatě soulad s těmi podmíněnostmi, kondici, nalitami, protože tady nejde pouze o to, o to zaškrtnout si nebo odškrtnout si v podstatě věci z nějakého seznamu, protože tady jde opravdu o to, aby se všichni jaksi chopili té zodpovědnosti. Hovoří se o tom, že je třeba opravdu posilovat správní kapacity e, i s ohledem na Eh, jak si ty důležité schopnosti a kapacity, které musí být k dispozici. To znamená, že tady i celá ta eh, příprava rozpočtu musí být co nejefektivnější, což by vlastně všechno zají, záznamenalo mimo jiné i platby vycházející eh, z výsledku, což by ale zase na druhou stranu také vyžadovalo Eh, vyžadovalo výpočet standardních nákladů. Dalším, další záležitostí je ještě, jsou ještě veřejná média, protože veřejná média se většinou vyjadřují negativně vůči Evropské unii a politice soudržnosti. Hovoří se o tom, že je potřeba, aby média um, prezentovala eh, politiku soudržnosti pozitivněji. Eh, neustále se hovoří také o reformách víceletého finančního rámce. Eh, někteří tvrdí, že rozpočet je příliš velký, že se utrácí na špatných prioritách, dále, že zde existuje nedostatek solidarity Rovněž to vypadá, e, jako by v evropských institucích se neustále jenom hovořilo o čerpání prostředků a dodržování pravidel. Postup udělování absolutoria e, má negativní konotace a je vnímán negativně. Lidé si myslí, že je zde nedostatek kompetence e, na straně evropských institucí a také, že dochází k podvodům. A lidé neuznávají dostatečně výsledky e, evropských e, investic. Často požadavky na eh, zveřejnění toho, že je projekt financován z evropských eh, fondů, je vnímán eh, veřejností jako něco negativního, jako propaganda. Není tomu tak úplně vždycky, ale jde o to, že je potřeba mít efektivnější, silnější komunikaci a že je potřeba přiblížit se občanům tak, aby um, Eh, jsme šli dále než jenom eh, k diskuzi o čerpání prostředků a dodržování pravidel, abychom eh, se více soustředili na to, co řeší občané v každodenním životě. Rovněž probíhá diskuze, pokud jde o flexibilitu a reakce na výzvy. To souvisí především eh, s víceletým finančním rámcem, ale jsou zde dostupné různé možnosti pro to, aby eh, se usnadnilo čerpání prostředků i revize programů. Eh, je, je možné zde navázat na programové rezervy, národní rezervy, zkušenosti z minulosti i evropské rezervy. Byli jsme svědky toho, že historie politiky soudržnosti a byla výzva, pokud jde o řízení. A je to něco, co je velice složité z hlediska eh, regulace, eh, že zde jsou různé vrstvy, které jsou na sebe napojené. Ehm, Zástupně z Itálie měla podobný slide ehm, o tom, jak ehm, roste jak roste regulace v této oblasti. A to je samozřejmě jeden z klíčových faktorů, který má vliv na čerpání prostředků v každém novém období. Eh, existuje také výzva, pokud jde o eh, kontrolu. Je zde takový začarovaný kruh eh, kontroly. Vysoká chybovost vede ke kritice ze strany auditorů a účetního dvora. To znamená, že se objeví další, další regulatorní požadavky. To způsobuje nejistotu. A pan Gretens zmínil, že ehm, členské státy pak mají potřebu nové interpretace eh, pokynů, eh, roste tak riziko a opět se objevuje vyšší chybovost. To je tedy ten začarovaný kruh. Co je potřeba? Z hlediska řídících orgánů eh, je třeba především zjednodušit pravidla. Komise už zdůrazňuje potřebu jednot jednotných pravidel, a také, že by se používaly eh, používali zjednodušené vykazování nákladů. Doposud zjednodušování eh, bylo nedostatečné, volá se po eh, radikálnější reformě, po změně systému. A to skutečně úzce souvisí s efektivitou čerpání prostředků spíše než s čerpáním jako takovým. náklady eh, na tuto administrativní zátěž na implementaci programů jsou vnímány jako příliš vysoké v celé řadě eh, zemí. To může vycházet eh, z principu rizika, dále je třeba, aby zde byla národní implementační pravidla, Zároveň zde jsou pravidla eh, týkající se eh, státní podpory a tak dále. Je zde totiž eh, celá řada různých pravidel. A pokud jde o kritéria pro diferenciaci, to by mohlo zahrnovat úroveň financování, tedy rozsah finančních alokací, mm, úroveň národního nebo evropského spolufinancování a procenta investic, jako tedy procenta HDP. Další eh, kritérium by mohlo, eh, mohla být implementace, tedy čerpání prostředků, nesrovnalosti, ehm, dosažení cílů a eh, další kritérium by mohlo mohla být administrativní kapacita. A e, existují administrativní ukazatele, které by bylo možné využít. Abych to shrnul. A pokud je o diskuzi o budoucnosti. Zásadní je posílení eh, územní dimenze, to je důležitá věc, je třeba soustředit se na nerovnost, především v kontextu krize narůstajících rozdílů mezi regiony. Dále je třeba sladit lépe hospodářské řízení a politiku soudržnosti. To musí se zakládat na relevantním a koherentním přístupu. Dále je třeba eh, posílet a adaptovat eh, podmíněnost ex ante. Je lepší efektivnější komunikace, eh, včetně změny toho obrazu, jaký dávají média. Je třeba větší flexibilita priority v politice soudržnosti a zároveň je nutné zjednodušovat eh, tak, aby eh, existoval diferencovanější přístup k řízení. Děkujeme. Eh, já mám samozřejmě některé otázky, například to, jak jste hovořil o udělení abs tolutária, že to lidé vnímají eh, jako podvody. Myslím si, že to znamená, že asi jste nikdy nečetl eh, naše zprávy o absolutoriu. A naše zprávy o absolutoriu bývají často eh, velice kritické, stále kritičtější. Co myslíte a tím, když hovoříte o územní dimenzi, teritoriální dimenzi. Dokud lidé a nebudou vnímat evropské peníze tak, že e, je to skvělé, že Evropa podporuje e, regiony, potom to vždycky bude těžké s komunikací. Strukturální fondy za sedm eh, let eh, dají lidem 400 miliard eur, přibližně 400, eur, 400 miliard eur. A, a lidé mají pocit, že v podstatě eh, se nedosáhne žádných cílů. A my se snažíme o to, aby bylo dosaženo co nejlepších cílů. Existují různé, eh, různá území v Evropě, která eh, dostávají eh, skutečně hodně peněz. Evropský účetní dvůr nám každý rok posílá 35-36 ehm, zvláštních zpráv. A Účetní dvůr kritizuje generální ředitelství Regio Komise. A my jsme přednedávnem byli v Polsku a bylo to skutečně fascinující. A co udělali Poláci s penězi ze strukturálních fondů? Bylo to vynikající. A teď moje kritika na používání prostředků byla, že v podstatě veškeré projekty, eh, na které jsme se tam dívali, eh, byly financované z evropských prostředků a eh, daňoví poplatníci Polska k tomu nijak nepřispívali. Já si myslím, že je potřeba neustále poukazovat na to, že Mm, občané Evropské unie e, profitují z těchto fondů, aniž by museli cokoliv zaplatit. Pokud to lidé nebudou vědět, potom se komunikace v budoucnu nezmění nebo vnímání strukturálních fondů nezmění. E, já bych se chtěl zeptat na vaši, chtěla zeptat na vaši skutečnost s eh, administrativní kapacitu. Eh, existuje zde celá řada eh, prostředků i opatření, která je možná provést. Ale znovu a znovu jsme svědky toho, že je to velice náročné, aby existovala odpovídající administrativa a lidé často odcházejí z administrativy strukturálních fondů v podstatě k firmám, které eh, z tohoto vydělávají. Víme, že je těžké nalézt kvalifikované lidi v této oblasti. My vytýkáme komisi to, stejně tak jako některým členským státům, to, že by mohli dosáhnout eh, lepších výsledků ve chvíli, kdyby bylo jasné, od začátku, jakých cílů chceme dosáhnout, že chceme dosáhnout lepších cílů. A v podstatě některé projekty jsou schváleny a poté se nikomu nelíbí. Existují projekty, které jsou úžasné, Existují projekty, které nakonec jsou vnímány jenom jako poloviční úspěch. A musíme zkrátka se snažit o to, aby efektivita byla co největší. A nyní má slovo eh, zpravodaj pan Pirinsky. Děkuji, předsedkyně. Já nechci už dlouho hovořit. A ta prezentace měla velice široký záběr a já si myslím, že zohlednila složitost kontextu v jakém se prostředky vyplácí a také zohlednila výzvy, kterým Evropská unie čelí. A ty jsou v současné době velice složité. Já mám asi jenom jednu otázku na přednášejícího. Ukazoval jste graf čtyř skupin zemí, které mají různé profily čerpání prostředků. Brzká, brzké čerpání, středně Eh, střední čerpání, pozdní čerpání a velice pozdní čerpání. Já bych se chtěla zeptat na to, jakým způsobem se měří míra čerpání prostředků. Vidím eh, mezi zeměmi, eh, které čerpají prostředky pozdě, Dánsko. Zástupce z Dánska ve své prezentaci hovořil o tom, že byl kritizován za pozdní čerpání prostředků ale skutečnost eh, je taková, že hovořil o závazcích. A další aspekt těchto údajů souvisí s tím, co zmínil přednášející. Hovořil o nesouladu mezi zjištěními Evropského účetního dvora který tvrdil, že míra čerpání prostředků byla v podstatě stejná v dvou proklamových obdobích a tím, co zjistila studie, co zjistil přednášející a to, že došlo ke zlepšení oproti předchozímu období. Mě by zajímalo, jak se tedy správně hodnotí míra čerpání prostředků. A ještě k tomu jedna podotázka. Vy jste zmiňoval určité kontinuum mezi dodržováním závazků, čerpáním prostředků a výsledky. Jaká by byla korelace mezi těmito třemi aspekty a jak je můžeme harmonizovat spíše, než eh, abychom eh, tyto aspekty eh, uvedli do nějakého konfliktu. Kolegyně Ayala Sande. A děkuji, paní předsedkyně. Já jsem měla podobnou otázku jako kolega Pirinský. Mám tady opravdu tu čest sdílet tedy svoje stanovisko s panem Gregresen a proto bych se ráda zeptala právě na toto, protože po té prezentaci vlastně jsem byla minimálně zvědavá, nebo mě přišlo dosti zvláštní, že Prostě v jedné chvíli se o nás hovoří jako o státu, který má vysokou míru absorpce, potom eh, jako střední míru absorpce a poté nízkou míru absorpce. Tak znamená, že ono to všechno hodně souvisí s tím, jakým způsobem vy vlastně měříte výsledky. V rozpočtu, který je víceletý, to znamená, že víme, že hovoříme o sedmi letech a poté ještě pravidlo N plus 1, N plus 2, N plus 3 tak vlastně po té to závěrečné hodnocení Evropského účetního dvora je stejně jednoleté. To znamená, v roce 2013, asi někdy na začátku, se v podstatě provedl ten takzvaný fotofinish té míry čerpání v Dánsku a v jiných státech, takže my bychom tady na tom v podstatě nebyli vůbec špatně a v roce 2015 tady už se hovoří o 100%. E, mně je opravdu velmi líto, že v tuto chvíli musím odejít, ale je to pro mě trošičku tajemství, jakým způsobem to vůbec všechno měříte, ale to je přesně další část té naší složité práce, protože my tady v podstatě měříme e, e, roční rozpočty, jako kdybychom byli nějaké národní vlády zatímco v podstatě v rámci našeho víceletého rozpočtového období se na to musíme dívat eh, úplně jinak a proto v podstatě ne úplně vždycky tyto, tento způsob měření je úplně nejadekvátnější. Takže to je prostě jedna, jedna z dalších složitostí, kterým, se kterými se potýkáme. Ale kolega, který tady zůstává, mě vlastně prozradí, co jsem mu na to odpověděla. Ja. Pan Mendes, bitte. Hm. Mendes. Thank you. Um... Děkuji. První bod, eh, absolutorium. Já jsem hovořil o tom, jak je absolutorium vnímáno. Absolutorium je důležité, a pokud se najdou chyby, je třeba na ně upozornit ale jde o to, když o tom hovoří média, potom často v negativním smyslu. Doprovází to negativními komentáři. Druhý bod. Území, teritorium. A já jsem zde navázal na zprávu, která byla předložena koheznímu fóru a, to, že zde musí být více územní přístup k politice soudržnosti. A často v programovací struktuře je spíše logika podle odvětví, podle různých témat. A to často vede k tomu, že se méně eh, myslí na regionální nebo subregionální úroveň, pokud je o vytváření programů. Eh, my jsme to zjistili v celé řadě případů, že často eh, programovací přístup nereaguje na potřeby jednotlivých území, že zde jde spíše o tematické cíle a eh, že zkrátka financování odpovídá eh, tematickým cílům EU, spíše než aby zde byl diferenciovaný přístup k programování. To se dotýká také dalších aspektů. Eh, zmínil jsem evropský semestr, který má přístup orientovaný na odvětví, spíše národní přístup, který eh, nezohledňuje až tolik rozdíly mezi regiony a uvnitř regionu. Takže eh, to byla eh, připomínka k těm územím, tady, k tomu teritoriu. Dále, pokud jde o čerpání, došlo ke změně v tomto programovacím období. Intervenční logika je obvyklejší. Gregensen uvedl příklad a to bylo na projektové úrovni, na programové úrovni máme různé ukazatele, různé investiční priority a ukazatele pro výsledky. A to se v tomto období výrazně zlepšilo. A to zmínil také pan Popens. Nicméně eh, uvidíme, eh, jaké, jaké to bude mít dopady na dosažení výsledků. Eh, máme zde rámec pro měření výkonu, ten se rozvíjí v tuto chvíli a ten má měřit skutečné výsledky programu. To je něco, co budeme muset dále sledovat během tohoto roku. Dále, pokud jde o rozdíly e, měření, já jsem měl informace e, ze zprávy o uzavření programů. Já jsem e, ten graf nevypracoval sám. Ty údaje jsou z otevřené platformy údajů komise. Porovnávaly se tam dva roky 2013 a 2016. Já si nejsem jist tím, zda ty údaje se liší od jiných zdrojů. A asi zde není úplně jasné, jestli to e, zahrnuje předběžné platby. Ale myslím si, že určitě, protože jinak by zde nebyla úroveň 95 Je to ale něco, na co se můžeme dále podívat. Dále výsledky Dánska, konkrétně Dánska. Způsob, jak je to zorganizováno, je na základě eh, míry čerpání v roce 2013. Eh, je to zde klasifikováno jako pozdní čerpání ale eh, nemusí to být nutně vnímáno negativně. Jde o profil. Je možné, že Dánsko chce mít takovýto eh, profil a chtělo tímto způsobem eh, čerpat prostředky už od začátku programového období. Není to nutně negativní. A co je znepokojící, je situace těch zemí, které čerpají prostředky velice pozdě, protože potom samozřejmě přicházejí o investice, přicházejí o prostředky v rámci finančních korekcí. Děkuji. Ano, s tím můžeme jenom souhlasit. Chcete na to nějak sou- reagovat? Uh, Pokud chcete, mohu se s vámi podělit o pár tajných věcí. It is true that... Je pravda, že na začátku jsem říkal, že když srovnáváme absorpci, tak je důležité pochopit, že existuje velký rozdíl mezi účelovým vyhrazením prostředkům, závazkem a podepsáním smlouvy a je potřeba to správně porovnávat. Z dánského případu Já jsem tady nepředpokládal tu otázku, tak trochu odpovídám z čisté vody. Ale když jsme zahájili období 2007 až 2013, tak jsme právě provedli reformu eh, státní zprávy a to Fórum pro růst v regionech opravdu se hrálo klíčovou roli. Bylo vlastně nové. A pak tam došlo k restrukturalizaci regionu a v podstatě ze 14 na jedno bylo 5 plus 1. Takže došlo k velké reformě a kvůli té se to možná spozdilo. Když začnete nové programovací období, tak je to jako když se nazadíte nové rukavice. Máte pocit, že jsou ještě neroztažené. Na ty staré jste byli zvyklí, seděli vám a teď dostanete nové a špatně se vám v něho hýbají prsty. A člověk se na to musí zvyknout. To platí pro všechny přechody mezi programovacími obdobími. A možná nám to trošku vzalo času. A monitorovací výbor a regiony to všechno studovali spolu s pracovníky Evropské komise. Já jsem si tedy nemyslel, že by tam bylo nějaké zásadní riziko. Potom také pravidlo N plus 2 to také sehrálo svou úlohu. U každého projektu jsme museli mít výkaz každého půl roku. Thank you very much. Frau our Děkuji, paní Akro, prosím. Grazie, un commento rapidi. Děkuji. Jenom velice rychlý komentář. Ta prezentace byla velmi zajímavá. budu se držet našeho tématu. Rozpočet na politiku soudržnosti je navázaný na určité navyšování. Ze zkušenosti víme, že se budeme muset soustředit na začátek programovacího období. Já si myslím, že tam jde jenom o to, abychom nemluvili jenom o pravidlu N plus 2, že nám jde o plnou absorpci. Je potřeba zajistit pravidelnost toků pladeb, ale jak ukazují zkušenosti, je potřeba se také zaměřit na to, aby se nespožďovaly nájezdy projektu. Děkuji, děkuji, já bych vám všem ráda poděkovala a pan zpravodaj dostává na závěr slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Závěrem k této velmi bohaté diskusi by mohl být velmi dlouhý projev, ale nechci opravdu vyčerpat každý, každou připomínku, která tady zazněla. Spíš bych se pokusil dojít k nějakým hlavním závěrům. Ten první vyplývá z samotné logiky politiky soudržnosti. Soudržnost je hospodářská, sociální a územní. Uvádím to z toho důvodu, že soudržnost má návaznost na řádně fungující vnitřní trh a následně Unii. Když se zamýšlíme nad nadcházejícím obdobím, Měli bychom se postavit k politice soudržnosti tak, abychom vzali potaz veškeré kroky, které bude potřeba vytvořit v souvislosti, v souslednosti. A druhá připomínka se týká absorpce samotné. Jak budeme přistupovat k samotnému pojetí absorpce? Asi se to nejlépe poměřuje utraceným, utracenými částkami. Nicméně do absorpce se promítá celá řada různých faktorů. Od obecných rámcových pravidel, ať už normativních nebo rozpočtových, přes načasování rámce po administrativní, kapa, administrativní kapacitu jednotlivých členských států a jejich územních samozpráv. Absorpce je tedy jakýmsi signálem. Pokud dochází k průtahům, je potřeba rychle zjistit proč. A myslím, že o tom také hovořil zástupce účetního dvora, že je potřeba mít rychle informace a rychle na ně reagovat. A pak se dostáváme k rámci samotných pravidel a k rozpočtům a k programování. Samozřejmě zase bude honička na poslední chvíli. Nevíme, kdy bude hotový omnibus, Víceletý finanční rámec, to je další věc, která trochu vysí ve vzduchu z důvodu, které všichni známe. Takže bychom to měli vnímat tak, že před námi stojí krizové období. A musíme vědět, že je potřeba se na to připravit. A jak jsme slyšeli, v Dánsku na tom začali pracovat už dva roky před začátkem období. Komise také se pouštěla do určité činnosti před začátkem období, ale to je potřeba posílit. A pak vyjednávání a schvalování programů. A tady zase si myslím, že musíme vycházet z logiky politiky soudržnosti a z jejich cílů. Pojeté komplexně. A paní předsedající tady pochopitelně musíme vyvážit na jednu stranu pečlivé zvažování kvality všech programů a funkčnosti řídícího orgánu s potřebou dynamiky dynamického postupu. Já jsem zmiňoval průtahy při jmenování orgánů. Autor zprávy eh, na to narážel také, ale prostě zjevně jsme zatím měli problém, protože 16,18 těchto řídících orgánů stále nebylo jmenováno. a 95 operačních programů může být následně postiženo automatickým zrušením závazků. Je potřeba učinit příslušná opatření pro to, aby byly jmenovány tyto orgány, aby mohly využít tyto prostředky. Prostě nemá smysl eh, to jenom konstatovat, je potřeba k tomu přistupovat skutečně vážně. Navíc tady máme nový kontext. propojování politiky soudržnosti s evropským semestrem. Máme tedy nový rámec, v rámci kterého dochází k většímu namíchávání finančních nástrojů a to jsou všechno velké výzvy, na které je potřeba se řádně připravit. Prakticky připravit. Takže já bych se vrátil k tomu, co jsem říkal na samém začátku. A to, že Evropská komise musí zdůrazňovat celou řadu eh, velkých výzev, stojících před politikou soudrž, soudržnosti od těch koncepčních až po ty praktické. A zase si musí připomínat článek 58. 1303, kde od bodu A do bodu L máme technická opatření, která komise musí učinit z vlastní iniciativy, a to od pomoci s přípravou projektu a hodnocení včetně EIB až po studie vedoucí k efektivnímu využívání EFSI a ke zprávě o politice soudržnosti. Nechci tedy znova o tom příliš dlouho hovořit, jenom odkáže na to, co říkal pan Popenc ve druhém vystoupení. Zdálo se tedy, že tam trošku více poslouchal to, co jsme říkali Evropské komisi. A nakonec apeloval na nás, abychom spolupracovali. No to je sice hezké, ale musíme to spolupráci brát vážně. A skutečně dát na stůl fakta a e, výzvy. Já mám za to, že toto celé může být velmi užitečné, pokud si z toho odneseme tyto nové informace a pokud budeme připraveni intenzivně pracovat na překonání těchto velikých výzev. Já, vielen Dank. Děkuji, děkuji všem zúčastněným zástupcům Evropského účetního dvora. Chci říci, že Zítra ráno se budeme zabývat eh, Řeckem. Bude ta útohy také pan generální ředitel. A budeme hovořit eh, také o programovacím období 2007 až 2013 a budeme hovořit také o projektech strukturálních fondů. Eh, to znamená, že také zmíníme to, jak proběhla ta naše cesta do Řecka. V rámci ní jsme se právě zaměřili na sedm eh, podporovaných projektů, to znamená, že v té debatě budeme pokračovat už eh, zítra. To znamená, bude tady i pan komisař Grecu a samozřejmě i v souvislosti se zvláštní zprávou Evropského, Evropského účetního dvora se tedy opět zaměříme na ty stejné otázky. Já vám v tuto chvíli velmi děkuji. My se pokusíme tedy opravdu eh, zohlednit to, co vy jste říkal a doufám, že i pro vás toto naše společné zasedání bylo užitečné. To znamená, že tímto to uzavírám a setkáme se zde opět zítra v 9 hodin ráno.